Dear colleagues, good afternoon. I would... Milí kolegové, dobré odpoledne. Rád bych přivítal Maria Draghiho, předsedu Evropské centrální banky. Děkujeme, že jste mezi nás přišel na tento třetí monetární dialog letošního eh, roku. Od posledního dialogu v květnu proběhla hospodářská expanze v eurozóně a stále se zrychluje a poslední odhady ukazují pozitivní eh, růst. Eh, všichni víme, že musíme poděkovat také ECB za skvělé řízení monetární politiky. Pakliže dnes jsme eh, na tom lépe než v minulosti, je to také kvůli tomu. Na druhou stranu, eh, inflační dynamika je stále na velice nízké úrovni. A to je, řekl bych, hodně zajímavá otázka, v podstatě akademická otázka, taková intelektuální otázka, jak tuto nízkou cenovou a platovou dynamiku budeme vnímat eh, v kontrastu s tím, že v Evropě, ale i jinde se začíná objevovat ta určitá Eh, růstová dynamika. No a na tomto pozadí, eh, jak víme, v září rozhodla řídící rada ECB o tom, že úrokovou sazbu nezmění a eh, potvrdila také, že program nákupu aktiv bude pokračovat minimálně do konce roku 2017, možná i déle pakli, že to bude nutné a každopádně, dokud eh, se neobjeví nějaký konsistentní vzorec růstu, eh, konzistentní tedy vůči té inflaci. Diskutovalo se o celé řadě scénářů. ale nevedla se konkrétní diskuse o tom, jak eh, dlouhý ten program by měl být, jak objemný by měl být, kdyby měl probíhat, jestli někdy na podzim nebo někdy nějak konkrétně se to neřeklo. Takže my jsme již napjatí eh, na tu diskusi, která v tomto smyslu ještě proběhne, ale eh, samozřejmě budeme očekávat nějakou reflexi aktuálních eh, hospodářských a monetárních výhledů. Rovněž jako téma do diskuse jsme panu Drágimu předložili dva dodatečné prvky, Jednak je to otázka jednotné měnové politiky a její decentrální implementace. A dále výzvy a výhledy pro eh, program nákupu v korporátním sektoru. To jsou témata, ke kterým jsme připravili přípravné dokumenty. Eh, zejména jako zajímavá se ukázala ta reflexe k tématu decentrální implementace nebo řekněme kolektivnějšího provádění monetární politiky. A pak to také byla otázka určitých komponentů této politiky, které eh, nejsou prováděny nebo implementovány, chcete-li na centrální úrovni, hovořím zejména o ELA. A asi by bylo na místě se v rámci aktuálního stavu kapitálové unie nebo bankovní unie bylo ptát se na tyto otázky, jak zda, jak moc decentrální ta implementace má být. Diskutujeme o tom mimo jiné zde. Diskutovali jsme o tom již posledně. Pak um, analýza výzev a pokračování programu nákupu v korporátním sektoru, to je také něco, co jsme diskutovali. Ehm, byla zde výzva po větší transparentnosti, byl představen dopis na toto téma a i v této oblasti, v oblasti transparentnosti, jsme zaznamenali určitý pokrok a za to samozřejmě eh, děkujeme. S povděkem to kvitujeme, předpokládáme, že budeme diskutovat další kroky v této oblasti. Samozřejmě eh, musíme zabývat otázkou, zda to nebude mít i hospodářsky negativní dopady na smysl tohoto projektu. Takže témat je celá řada, čekáme toho od vás mnoho a tím už máte slovo, pane předsedo Drágy. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci výboru Ekon, eh, dámy a pánové. Je mi velkým potěšením být opět mezi vámi již po třetí v letošním roce. Před rokem eh, jsme spolu diskutovali, diskutovali umírněnou míru obnovy v eurozóně. Zažívali jsme určitou ztrátu setrvačnosti a hodnotili jsme dopad referenda ve Spojeném království. Ovšem za posledních 12 měsíců se obnova urychlila a rozšířila a byla podpořena pokrokem v oblasti naší monetární politiky. Ve svém dnešním úvodu se chci zaměřit na aktuální hospodářský výhled a dopad našich opatření v oblasti monetární politiky. Na žádost vašeho výboru se zaměřím zejména na dvě témata týkající se související s monetární politikou ECB. Tedy bude to ten eh, nákupní program v korporátním sektoru CSPP a pak na implementaci monetární politiky napříč eurozónou. Hospodářská expanze je nyní, stojí nyní už na pevných nohou a je velice rozšířená napříč eurozónou, všemi jejími zeměmi a sektory. Je, Reálný růst HDP byl lepší, než se očekával v prvním pololetí roku 2017. Ve finále eh, v porovnání s předchozím obno, eh, s obdobím předchozího roku to bylo 2,3% v druhém kvartálu. V eurozóně máme 17 navazujících kvartálů růstu a nejnovější informace indikují, že ta setrvačnost do budoucna nemizí. Aktuální obnova je, a to je zásadní, poháněna domácími silami a zlepšil se významně také trh práce. Míra nezaměstnanosti spadla na nejnižší úroveň za posledních 8 let. Počet osob eh, zaměstnaných v eurozóně se zvýšil o eh, zhruba eh, o téměř 7 milionů od poloviny roku 2013. Toto zvýšení zaměstnanosti společně se zvýšenou, zvýšeným bohatstvím domácností podporují výhledy soukromé spotřeby. Kromě toho se zlepšují investice a jsou podporovány velice příznivými podmínkami financování. Mezi domácí faktory podpory robustnosti obnovy a její odolnosti vůči eh, externím faktorům patří mimo jiné to, že eh, podle zářijových prognóz eh, makroekonomických zaměstnanců ECB bude hospodářský hospodářská expanze pokračovat v růstu nad rámec předpokladu. Výroční růst HDP se předpokládá eh, ve výši zhruba 2,2% v roce 2017, zhruba 1,8% v roce 2018 a zhruba 1,7% v roce 2019. Rizika eh, spojená s výhledem růstu v eurozóně jsou velice vyvážená. Zároveň eh, i nadále existují určitá negativní rizika, která se zejména týkají globálních faktorů a vývoje na Eh, forexových trzích. Tato hospodářská obnova se stále musí robustněji projevit v silnějších infl- silnější inflační dynamice. Jak už jsem vás informoval v minulosti, eh, riziko deflace v podstatě zmizelo. Nicméně určitá opatření eh, podkladové inflace Eh, se za posledních několik měsíců zvýšila jen mírně. Hlavní míra inflace, která byla v srpnu 1,5%, eh, se očekává, že klesne dočasně, eh, jak se bude blížit konec roku. Bude to pohánět zejména ten základový efekt v energetické komponentě inflační míry. Poté se očekává, že bude inflace postupně růst a dosáhne 1,5 v roce 2019. Opět podle prognoz zaměstnanců ECB. Celkově vzato máme větší důvěru v to, že inflace časem eh, bude zpět k úrovním, které jsou v našem záměru. Ale zároveň víme, že eh, stále potřebujeme výraznou monetární činnost, abychom zajistili, že ta zvyšující se inflace se také uskuteční. Kromě toho stále zaznamenáváme určité nejistoty, co se týká střednědobých inflačních prognóz. A zejména eh, jsou to nedávné změny eh, na eh, trzích se změnými kurzy, což je zdroj nejistoty. A to musíme monitorovat, protože to má možné dopady na střednědobý výhled pro cenovou stabilitu. Proto musíme být vytrvalí, ale zároveň trpěliví. Je potřeba upravit hlavní míru inflace směrem nahoru, a to je potřeba zajistit postupnou adsorpcí hospodářských jaksi pozůstatků z minulosti. A to znamená, že budeme muset nadále podnikat významné kroky v oblasti monetární politiky. To řečeno, ke konci letošního roku rozhodneme o případné rekalibraci našich nástrojů které zajistí určitý stupeň monetární podpory, jakou eurozóna a její ekonomika stále potřebují, aby dokončili tu transformaci na tu novou prorůstovou trajektorii, která bude charakteristická eh, udržitelnými podmínkami cenové stability. Teď mi dovolte říci pár slov k tomu eh, nákupnímu programu v korporátním sektoru. Tento balíček opatření monetární politiky, eh, který, který jsme zavedli sekvenčně a zavádíme ho od června 2014, vede k výraznému vylepšení podmínek financování. Dnes už je velice zřejmé, těžko se to rozporuje, je, že tato, tento impuls monetární politiky stále více vede k silnější hospodářské činnosti, vyšším příjmům a lepším výhledům na zaměstnanost pro pracovníky v eurozóně. Jeden klíčový faktor je naše schopnost aktivovat nestandardní nástroje, které mohou pomoci poskytnout dodatečný stimul sektoru produkce. Vlastně eh, ta, ten převod bankovním systémem je stále účinnější, a to od doby, kdy jsme začali přijímat tato opatření pro usnadnění financování. Zejména zde hovořím o rozšířeném programu nákupu aktiv APP, ale něco podobného lze říct také o našem cíleném dlouhodobém refinančním programu. Na žádost vašeho výboru se teď zaměřím na jednu komponentu nákup, programu nákupu aktiv, konkrétně na CSPP. Společně eh, s nákupem eh, krytých dluhopisů CSPP představuje důležitou komponentu tzv. credit easingu eh, v rámci programu nákupu dluhopisů. Tím, že přímo snížíme finanční náklady nefinančních korporací podporujeme pákový efekt naší monetární politiky. V rámci CSPP Eurosystém od června 2016 nakoupil dluhopisy vydávané širokou škálou nebankovních korporací, které byly v eurozóně zavedeny. Zahrnuje to velké, ale i menší firmy. Zatím je to zhruba 110 miliard euro korporátních dluhopisů Eh, od zhruba 200 subjektů ve 20 zemích napříč všemi sektory. Takový je rozsah našich nákupů. Tyto informace jsou k dispozici na našich webových stránkách a v našich publikacích a pravidelně ty informace aktualizujeme. I nadále analyzujeme možnosti sdílení více informací, a to do té míry, abychom posílili transparentnost, aniž bychom podkopávali účelnost a účinnost naší monetární politiky. Díky těmto nákupům korporátních dluhopisů firmy v eurozóně zažívají výrazná zlepšení jejich finančních podmínek, když dluhopisy vydávají. Ale toto vylepšení finančních podmínek, které pochází z programu CSPP, se neomezuje pouze na společnosti, jejichž dluhopisy jsou námi nakupovány, a nebo na korporátní dluhopisový trh. Je to zlepšení evidentní napříč s celými segmenty a pro všechny firmy. Například Spready výnosu pro vysoce hodnocené korporátní dluhopisy, které nelze nakoupit, například ty, které vydávají finanční korporace, eh, spadly o tolik jako u, nef- u dluhopisů nefinančních korporací, které jsou způsobilé pro nákup, je to až o 70 eh, základových bodů z 1,25 v březnu 2016 na 0,57 dnes. Od oh, eh, a to vše se odehrálo eh, po, v době po ohlášení programu CSPP. Spredy neinvestičních eh, hodnocených korporátních dluhopisů, které nejsou způsobilé pro účast programu CSPP, se rovněž snížily a o to o 262 základních bodů z 5,59% v březnu 2016 na 2,97% v dnešní době. Co se týká nákupu aktiv na podporu aktivity a inflaci, inflace, tady však eh, tato zlepšení finančních trhů musí být jaksi promítnuta do úvěrových podmínek pro reálnou ekonomiku. V tomto ohledu jsme zaznamenali velice eh, úspěšné takzvané spillover efekty eh, v oblasti úvěru pro malé a středně velké podniky. Tím, jak více korporací hledá tržní financování vzhledem k atraktivitě finančních podmínek, které přetrvávají na kapitálových trzích, mají banky větší schopnost poskytovat půjčky menším firmám které mají, větši, které mají více omezení co do přístupnosti finančních prostředků, finančních zdrojů. A tím pádem e, sazby pro bankovní půjčky na malé půjčky pro nefinanční korporace se snížily o zhruba 50 základových bodů od oznámení programu CSPP. Podíváme-li se na náš nejnovější průzkum o přístupnosti financování pro podniky, Eh, vidíme, že menší firmy skutečně ohlašují zlepšení finančních podmínek a lepší možnost eh, přístupu k financím. Program CSPP tím pádem posílil tímto pákovým efektem eh, možnosti našeho nákupu, na, našeho nákupu aktiv, zlepšuje finanční podmínky v reálné ekonomice a přispívá jakožto jeden stimul, který má přivést inflaci na takovou míru, jaká je v našem zájmu. Podporný dopad našich politických opatření, včetně všech prvků našeho programu na nákup aktiv eh, na finanční podmínku, je tím pádem evidentní napříč všemi eh, firmami bez ohledu na to, jak jsou veliké. Je také evidentní napříč sektory a napříč eh, zeměmi eurozóny. Jinými slovy, zažíváme zde velice hladkou a plynulou transformaci naší jednotné monetární politiky. Jednotná měna znamená jednotnou monetární politiku. A proto řídící rada rozhoduje v zájmu dosažení hlavního cíle zachování cenové stability pro eurozónu jako celek. A rovněž stanovuje potřebné pokyny pro implementaci toho samého. Zároveň v souladu eh, se statuty ECB se může odvolat na národní centrální banky do té míry, jak je to možné a vhodné, aby prováděly operace, které jsou součástí úkolů eurosystému. Národní centrální banky mají povinnost jednat v souladu s pokyny a instrukcemi Evropské centrální banky. Tento decentrální přístup zohledňuje finanční strukturu eurozóny, tedy že to je měnová unie, která je tvořena segmentovanými národními finančními trhy. V takovémto prostředí je úzká interakce eh, národních centrálních bank s bankami fungujícími v jejich jurisdikci přínosná pro implementaci monetární politiky. Například eh, jsme schopni sbírat přesné informace od širokého spektra eh, místních protistran, které pak můžeme integrovat do harmonizovaných a obohacených informačních sad, jaké řídící rada centrální banky potřebuje pro další design politiky. Kromě toho Národní centrální banky, protože znají specifika svých jurisdikcí, jsou ti nejlepší, kdo může spravovat aktiva, která budou používána jaksi jako kolaterál eh, v rámci našich operací. A tím je náš decentrální systém účinnější než nějaký centra, centralizovaný nebo centrální přístup za aktuálních podmínek. Vzhledem k tomu, že zatím nemáme skutečně jednotný trh kapitálu a nebo trhu s, s dluhopisy, jsme odkázáni na národní specifika a preference. Úspěšná unie kapitálových trhů by zrušila ty e, hraniční lidie mezi jednotlivými jurisdikci a to by mělo pozitivní dopad na implementaci naší monetární politiky. Ve finále bychom neměli zapomínat, že základní důvod eh, pro vznik monetární unie, měnové unie, bylo přesně to, abychom Eh, podpořili integrovanější kapitálové trhy, abychom mohli sklízet výhody eh, v podobě například zlepšených podmínek financování napříč eurozónou. Vzhledem k tomu, že jste mě požádali, abych eh, rozvedl otázku decentralizace, dovolte mi říct ještě několik slov na závěr k tomuto tématu a zejména se zaměřit na dopady na fungování hospodářské a měnové unie. Fakt, že eh, nestandardní politická opatření ECB byla velice účinná při podpoře finančních podmínek firem a domácností napříč eurozónou, eh, by neměl způsobovat, že zapomeneme na situaci, jakou jsme zažili v době, kdy vrcholila krize. Například eh, institucionální slabiny, strukturální křehká místa, řekněme. A přílišné, přílišná rizikovost, přílišné podstupování rizik, to vše přispívalo k negativní zpětné vazbě mezi státy a bankami v některých zemích, což výrazně omezilo možnosti transpozice monetární politiky. A e, výsledná kontrakce hospodářství eurozóny ohrožil, ohrozilo cenovou stabilitu, což je náš hlavní cíl. Překonání tohoto začarovaného kruhu si žádalo e, konzistentní a výraznou činnost. Eh, tento vzor se nyní eh, objevuje ale v opačné podobě. Vidíme zde pozitivní efekty spillover ve všech zemích a to eh, naopak vyvolává pozitivní dopady napříč celou eurozonu a tím pádem to zakládá možnosti udržitelného navrácení inflace na, úrovně, na úroveň, která je zakotvena v našich hlavních statutech. Ale zatímco probíhá tento, toto cyklické přizpůsobení, stále zde máme určité strukturální problémy, které narušují udržitelnou hospodářskou konvergenci. V budoucích letech eh, bude potřeba zajistit vyšší stupeň eh, udržitelné konvergence a posílení naší odolnosti. Jedně tak dosáhneme lépe fungující hospodářské a měnové unie. To bude na jednu stranu vyžadovat politické kroky ze strany národních vlád, které budou cílit na odemknutí produktivního potenciálu naší, našich ekonomik a na druhou stranu to bude vyžadovat další rozhodné kroky, aby eh, se ta hospodářská governance skutečně stala tím nástrojem, jaký má být v rámci hospodářské měnové unie. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše otázky. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo Drági, za velice zajímavou prezentaci. Samozřejmě i my se těšíme na ty další rozhodné kroky, které učiní z, naší, eh, z našeho řídícího rámce hospodářské a měnové unie ten pravý nástroj, jaký potřebujeme. Eh, samozřejmě nás také uspokojuje ta trpělivost, ta vytrvalost, co považujete za hlavní princip při dalším rozhodování o rekalibraci našeho systému, abychom zajistili co nejširší záběr monetární politiky. A rovněž mne velice zaujalo eh, to propojení eh, mezi dokončením Unie kapitálových trhů a mezi eh, zrevidováním toho decentrálního rámce, podobně jako ty spillover efekty toho korporátního nákupu dluhopisu a tak dále. Děkujeme vám ještě jednou. Teď tedy zahájíme kolečko otázek a odpovědí. Jako první má slovo Brian Hayes. President Draghi, welcome back. Děkuji vám, pane předsedo Draghi, vítejte opět ve výboru Ekon a děkuji vám za vaši prezentaci. Já mám dvě otázky. Jedna se týká e, inflačních cílů, které byly před časem stanoveny a ta druhá e, se týká limitu kvantitativního easingu. K té první otázce. E, vy jste nedávno řekl, že projekce inflace byly v ECB zrevidovány směrem dolů pro roky 2018 a 2019 vlivem síly eura vůči dolaru. Letos se dolar euro se zhodnotilo o 15% vůči dolaru a e, možná, že nás čeká trochu americká recese už několik měsíců. A takže zhodnocení eura na jedné straně a e, zpomalení, zpomalení americké ekonomiky na druhé straně. Myslíte si, že za této situace je stále ještě možné naplnit dvouprocentní cíl inflace vzhledem k e, zaostávající americké ekonomice? A potom k té další otázce, která se týká toho limitu 3% u kvantitativního easingu. Tak ECB má samozřejmě značnou část dluhopisů z některých členských států, u mého státu, Irska, Portugalska a také Německa, se blížíme limitu 33%. A má otázka potom je, jak mohou tyto země nebýt neuměrně postiženy e, tím um, limitem 33 který je stanoven pro nákupy ECD e a který je navázán na, na kapitálový klíč. Takže zvažovala ECB navýšení limitu 33 a v případě prodávání dluhopisů e, v jednom členském státu a v případě e, poklesu e, v eurozóně. E, myslíte si, že zvláště u těch zemí by se to mohlo projevit, u těch, které jsou velice blízko toho limitu? Děkuji. K té první otázce. Ano, došlo k vývoji směrem dolů, k revizi směrem dolů. Takže teď předvídáme eh, tu inflaci ve tvaru mírného V, tedy nejdříve mírně dolů a poté mírně nahoru. Eh, to si myslím, že eh, se v podstatě že to je zapříčiněno vývojem cen ropy a, a také k tomu přispělo nedávné posílení eura. Když si klademe otázku, jaký je význam toho posílení eura, tak já vždycky říkám, že směrný kurz není žádný politický cíl, je to nicméně důležité pro růst a pro cenovou stabilitu. Není snadné pochopit, jaký je rozsah toho eh, průchodu od posílení směnného kurzu eh, směrem k předvídané míře inflace. Eh, Tady vstupují do hry při nejmenším tři faktory. Jedním z nich je nepopiratelné zlepšení ekonomické situace v eurozóně. To je v podstatě ten eh, místní faktor, který eh, v podstatě eh, vysvětluje posílení kurzu, když zbytek světa nepostupuje stejným tempem, ale pak jsou tu ještě dva další faktory. Jedním z nich eh, je očekávání různých měnových politik eh, v různých jurisdikcích v nejbližších měsících. A ten třetí souvisí s celkovým zlepšením eh, toho klimatu důvěry, které v zbytek světa chová v eurozónu. To vzniklo především z politických důvodů eh, v posledních 6-7 měsících a dnes vlastně směrný kurz do určité míry odráží politický vývoj eh, v eurozóně. Přestože eh, celkově jsme svědky nárůstu důvěry v eurozónu, takže je těžko rozlišovat mezi těmito třemi faktory ale něco z toho zcela jistě má vliv na naši inflaci do té míry, že řídící rada říká, že bude monitorovat vývoj a její členové vyjádřili obavy z tohoto vývoje. Pokud jde o to, zda je to možné, tak ano, my stále chováme důvěru, že tato e, ekonomická politika, kterou nyní máme, ta e, expanzivní, povede k našemu cíli a že e, inflační trend k tomuto cíli bude konvergovat jaksi samoudržitelným způsobem, jak jsme ho definovali. Musíme ale být trpěliví, bude to trvat nějakou dobu a musíme trvat na svém. A druhá otázka. Ano, počítáme všechny dluhopisy, které máme v portfoliu členských, ze členských států, které jste zmínil. E, ty jsou v tom limitu 33%. A ne, řídící rada nediskutovala o možnosti změny tohoto limitu. Děkuji vám. Děkuji. Pervanč Beres. Já vám děkuji. Pane předsedo, vy jste zmínil po dotázání toho, tímto výborem ohledně tedy dece, decentralizovaného charakteru politik, tak komise vydala minulý týden velmi významný návrh ohledně změny mikroprudenčního dohledu, ale také USRB. A mě by zajímalo, jestli jste k tomu nějakým způsobem zaujal nějaký názor, ale Eh, na základě vaší zkušenosti. Jistě víte, sledoval jste zblízka eh, to, čemu říkáme agentury. A zajímalo by mě, jaká jsou vaše doporučení, vaše očekávání, která by umožnila agenturám eh, lépe sformulovat, lépe zharmonizovat svoji práci s ESRB. Já si myslím, že byste mohl se k tomuto vyjádřit. A pak druhá otázka. Já patřím mezi skupinu poslanců a poslankyň, která podepsala ten dopis, kde hovoříme o potřebě větší transparentnosti eh, v corporate sector purchases a eh, samozřejmě, že ta myšlenka větší transparentnosti je rozhodně něčím zajímavým. Nechceme tím nějak spochybňovat kvantitativ easing, ale chceme spíš podpořit účinnost tohoto programu z hlediska eh, vlivu, který má na měnovou politiku. Ale vy jste analyzoval i určitou možnost jít i dál, jít nad rámec eh, této eh, politiky a nějakých kroků směřujících k této transparentnosti. Mohl byste nám k tomu říci o něco více? Jistě vítáme tento přeskum Evropsk, eh, ze strany Komise Evropského systému finančního dohledu, čím se eh, mění jak některé eh, aspekty orgánů dozoru a vytvoření ESF bylo důležitým krokem k nastavení tohoto rámce, který celkově učinil tento systém odolnějším. A my, jakožto tvůrci měnové politiky, z toho samozřejmě máme velký, velké přínosy, protože můžeme uvažovat v dlouhodobějším měřítku, než kdyby byl ten systém méně odolný. Takže my podporujeme tuto strukturu eh, řízení ESA, podporujeme i tento přeskum. Pokud jde o e SRB? tak neočekáváme žádné dramatické změny. A celkově náš úkol a můj úkol spočívá v tom, abychom zajistili, že to bude užitečné, že to bude smysluplné. Takže samozřejmě jsme otevřeni jakýmkoliv doporučením eh, ohledně toho, jakým, jak postupovat a jak eh, postupovat do budoucna chceme probrat tato doporučení s, eh, s radou a s řídícím výborem, ale jedna z otázek, o které jsme se bavili, byla, aby steering committee plnil větší, výraznější úlohu. Nesmíme ztrácet ze zřetele, že SRB se nezrodila jako orgán rozhodovací, ale jako orgán poradní, který má vydávat určitá varování a stanoviska. A to je něco, na co nesmíme zapomínat. To je rozdíl mezi ESRB a dalšími e, orgány dohledu. A ještě dále, alespoň osobně se domnívám, že ESRB může být stolem, kolem něhož si mohou sednout členové dozorčích orgánů, ale také další e, aktéři a mohou si vyměňovat zkušenosti o tom, co dělat, jak lze věci zlepšit což je něco, co, čeho by se z ESRB mohli, mohla určitě zmocnit, eh, zhostit, čili určitá koordinační funkce, ale více než jen koordinace, protože spíš, spíš je to jakési místo, kde eh, různé, různí vedoucí představitelé těchto orgánů si mohou vyměňovat názory musíme také pokročit v dotahování bankovní unie a cestovní eh, mapa kapitálové unie, kapitálových trhů. To všechno jsou eh, varianty, které budou probírány v rámci ESRB. No a k té otázce transparentnosti. Jak jsem právě uvedl, já si myslím, že jsme transparentní a že jsme v této věci se výrazně zlepšily eh, pomocí prostřednictvím opatření od června dál. A nemáme nic proti zveřejňování informací, tedy v té míře, v které to není kontraproduktivní z hlediska implementace naší měnové politiky. V té míře, v níž samozřejmě nechceme, aby trhy pak šly proti nám. To je jakýsi limit. 200 různých firm, tisíc eh, různých eh, cených papírů. A ta myšlenka, že bychom mohli eh, nadržovat nějakému podniku, no to není, to není, to není důvodná obava. Čili abychom skutečně by museli oznamovat jedno, jednotlivé pozice, tak s tím nesouhlasíme, tyto informace by mohl potom eh, trh nějakým způsobem využít. Ale i tak můžeme situaci zlepšovat s tím, že chceme samozřejmě dodržovat ten obecný limit eh, a obecný cíl, aby naše měnová opatření byla účinná. Sandr Lunds. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, eh, pane Drági, mezi námi. Brzy se začneme bavit o výroční zprávě Evropské centrální banky. Já jsem zpravodajem této zprávě. Rád bych vám položil některé otázky, které s tím souvisí. Chtěl bych využít této příležitosti, tomu abych zjistil vaše názory k některým otázkám, zejména k transparentnosti. Takže je tu návrh, eh, který má bránit konfliktům zájmu, kde se říká, že ECB by měla vydávat eh, určité prohlášení finančních zájmů pro členy řídící rady a také, že by etic, tedy etický, eh, že by v, et, v tom etickém výboru eh, neměl být bývalý uh, uh, guvernér centrální banky. Ano, jistě, my se nad tím zamyslíme. Proti ničemu, proti ani jednomu z těch doporučení se nedá v principu nic namítat. Musím to samozřejmě probrat s kolegy v radě. To jsem očekával, tuto, otázku, tuto odpověď, takže jsem si připravil ještě jednu otázku k Číně. Již jsme slyšeli, že jsou tu určitá eh, znepokojení ohledně Číny, eh, financování dluhu, nadměrná kapacita a některé eh, firmy bez zisku. Teď se hovoří hodně o Číně. Jak tam vnímáte tu ekonomickou situaci a jaký dopad by mělo prudké zpomalení čínské ekonomiky na naše hospodářství. Je tu určité riziko krize, globální krize, pokud ano, jak, eh, za jak pravděpodobný tento scénář považujete? Ano, my jsme viděli tu zprávu BIS e a také máme vlastní analýzy k Číně. A jsou tady eh, je tu několik takových dimenzí. Jednak globální finanční stabilita a jednak přímý dopad na eurozónu a hospodářství Euro, Evrop, Evropské unie. My jsme přesvědčeni, že měnové orgány v Číně jsou schopny se se situací vypořádat a již začaly na všech eh, frontách. A pokud jde o ty dopady Měli jsme takovou situaci již na začátku roku 2015, kdy panovaly obavy z vážného zpomalení čínské ekonomiky, ale podmínky se dnes výrazně leší. Tehdy to byl jeden z důvodů, proč jsme museli naše eh, programy rozšířit. Teď však už je situace jiná. Postupující hospodářské oživení je nyní již hnáno vnitrostátní domácí spotřebou a investicemi. A naše nízké úrokové sazby samozřejmě k tomu přispí, přispívají. Um, dostupný příjem se zvyšuje vzhledem k vyšší zaměstnanosti. A takže případné snížení, zpomalení externích podmínek jistě, že nebude pozitivní, ale už nebude mít eh, stejně závažný negativní dopad, jako eh, by měl před dvěma lety. Jistě máme důvěru v čínské měnové orgány, ale máte také důvěru ohledně toho, co se děje v Severní Koreji, to znamená geopolitika. Eh, hovořili jsme o tedy monetárních bazukách, ale teď eh, mluvíme o těch raketových mužích, nebo minimálně jednomu, jedno, eh, jednom. Když říkáme na závěr našeho zasedání, že externí poptávka stále je spíš pozitivní, ale že jsou to určitá rizika směrem dolů, tak tato rizika jsou převážně geopolitická. Thank you. Děkuji. Cora van Nieuwenhuizen. Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte opět mezi námi, pane Draghi. Já bych vám chtěla položit dvě otázky které se netýkají běžné měnové politiky. Ta první se týká kryptoměn. To je velice ožehavé téma. Čína nyní zakazuje nabízení a výměnu bitcoinu, což vyvolává zátěž na mezinárodní trh. Mexiko zavádí legislativu, která bude regulovat fintechové firmy a také kryptoměny a i Váš místopředseda Vito Konstancio prohlašuje, že kryptoměny jsou nástrojem spekulací a e, přirovnává e, je k e, mány nizozemských tulipánů. Takže co budete dělat pro to, abyste zmírnili rizika spojená s kryptoměnami a do jaké míry si myslíte, že je nutným příštím krokem regulační rámec? Takže jste spíš na té čínské straně a chtěl byste to zakázat, Eh, anebo spíše na straně Japonců, kteří chtějí kryptoměny regulovat. A potom druhá otázka eh, se týká návrhu pokynů, které představila ECB eh, e ohledně úvěrových institucí. A podle těchto pokynů úvěrové instituce musí splňovat vyšší kapitálové požadavky, tedy ty fintechové, než, než normální. A má otázka zní, nemyslíte, že těmito pokyny vytváří ECB nevýhodu pro e, evropské fintechy oproti zbytku světa a za druhé, e, jak to, jak to jde dohromady s principem e, stejné služby, stejné riziko, stejná pravidla. Mohlo by to být chápáno jako ochrana starého bankovního sektoru? Děkuji. Děkuji. K té první otázce. Měli bychom se ptát, eh, jaká jsou hmotná rizika eh, bitcoinů pro ekonomiku. A já si myslím, že jsou v podstatě tři eh, kanály. Jedním z nich je velikost, neboli to, do jaké míry uživatelé přijímají bitcoiny a potom je to dopad bitcoinů na reálnou ekonomiku. Pro zkoumání těchto kanálů nám říká, že je zatím ještě předčasné uvažovat o takovýchto krocích, uvažovat o bitcoinech jako o platebním prostředku budoucnosti. Musíme se ještě dále zamýšlet a vy se ptáte, o čem ECB rozhodla tak určitě by nebylo v našich kompetencích zakazovat eh, bitcoiny nebo nějakým způsobem regulovat, ale každopádně zatím jsme nevedli diskuzi o nějakém institucionálním pohledu na tento aspekt. Na tuto problematiku panují různé názory a vy jste zmínila jeden z těchto názorů. Obecně i za to, a to odpovídám trochu i na vaši druhou otázku. Naší hlavní obavou eh, ohledně eh, inovací eh, ve všech oblastech financí, a tím nemyslím jenom bitcoiny, je potenciální křehkost vůči kybernetickým rizikům. To je to, na co se v naší práci nyní soustředíme. A do jisté míry by to platilo i pro další inovace. Ptáte se, proč kapitálové požadavky pro fintechy jsou v pokynech vyšší než pro ostatní podobné finanční instituce. Já s vámi naprosto souhlasím. Stejná pravidla, stejné služby a stejné požadavky. Za podmínky, že i riziko je stejné. A e, pokyny ECB to hodnotí tak, že za určitých specifických podmínek rizika nejsou stejná. Budeme ještě muset tedy e, se touto otázkou dále zabývat. Děkuji vám. Děkuji, Matt Carthy. Děkuji vám, pane předsedo, a vítejte, pane Draghi. I Já vítám to, že jste nedávno podnikl návštěvu eh, Irska, eh, svou první od té doby, co jste se stal předsedou ECB. A eh, některé vaše výroky byly citovány v médiích, výroky týkající se majetkových bublin. A vy jste říkal, že ECB nezjistila žádné známky nových majetkových bublin v oblasti eurozóny protože nedošlo k dostatečnému růstu úvěru. Zajímalo by mě, jestli ECB má nějaký názor na to, zda eh, existují rizika bublin v jednotlivých státech a zejména v Irsku. Eh, jistě je vám známo, že eh, je značná, značný nedostatek nabídky bydlení, zejména sociálního bydlení, což vede ke krizi bezdomovectví v Irsku. Dochází také k inflaci cen eh, o zhruba 12% a podle OECD v letošním roce došlo také ke značnému eh, nárůstu úvěrů což může být známka blížící se bubliny. Mě by tedy zajímalo, zda si ECB všímá těchto znaků a zda máte nějaký názor na to, jaké jsou další nutné kroky, abychom se vyhnuli eh, další nemovitostní bublině eh, ještě bych se chtěl zeptat na, nakup, na program nákupů v korporátním sektoru a na jeho vztah k malým a středním podnikům. Vy často eh, obhajujete současný rámec CSPP tím, že eh, nakupováním dluhopisů velkých společností vytváří ECB eh, prostor pro to, aby banky poskytovaly půjčky malým a středním podnikům. A mě by zajímalo, jestli můžete nějak kvantifikovat, zda tomu tak je a nebo ne. Zajímalo by mě, jaká máte data pro to, abyste dokázal, že ty peníze, které přes CSBB eh, dáváte do systému, se dostanou do reálné ekonomiky. Zda to není pouze mechanismus, který dává preferenční eh, zacházení velkým korporacím. Děkuji. K případné existenci nemovitostních bublin bych chtěl říci, že musíme rozlišovat mezi místními fenomény a systémovými, obecnými fenomény. Rozhodně si všímáme toho, že v některých zemích a v některých městech vzrůstají ceny bydlení. A to často z úrovní, které byly v minulosti značně eh, podhodnocené, a někdy vzrostly i z úrovní, které byly v pořádku. Takže zkrátka eh, došlo ke zdražení. Nicméně je to jev, který se vždy omezuje na určité město a určitou zemi. Nestává se z toho systémový problém. Než můžeme hovořit o bublině, eh, musíme zjistit, zda eh, tento nárůst cen bydlení je doprovázen stejně s nepokojivým nárůstem e, úvěru neboli e, jestli vzrůstá i e, leverage, což je jeden z rysů období před krizí tehdejších cen. A nic takového nenastává. Úvěry jsou stále ještě v, v mezích, přestože už posilují několik let, ale ta čísla jsou stále ještě hodně pod tou úrovní, na které byla před krizí. A zároveň reálná ekonomika získává finance, které potřebuje k tomu, aby dále rostla. Nepozorujeme tedy žádné systémové bubliny. A za druhé, Důvodem pro nárůst cen bydlení e, se často dají pojmenovat tak, jak jste to sám řekl, nedostatek nabídky. Sám jste to zmínil, zejména pokud jde o sociální bydlení. A v takovémto případě, jestliže má nárůst cen začít vyvolávat obavy, tak co bychom dělali? Změnili bychom měnovou politiku? E, odpověď zní zcela určitě ne, protože to není systémové. Takže eh, je potřeba využívat eh, makroprudenční nástroje a Irská banka eh, má, má tyto nástroje už od roku 2015, je používá a v roce 2016 byly zrevidovány. A další země to mají podobně. Zavedly podobná, nenutně stejná makroprudenční opatření. Jednou z těchto zemí je Nizozemí, uvažuje o tom Francie i další země. Takže to je způsob, jakým by se mělo reagovat na tyto lokální, eh, lokální trendy. když eh, zjišťujeme, že dochází k určitým eh, takovýmto vývojům na některých izolovaných místech, tak v podstatě průměr není nijak znepokojivý na evropské úrovni. Nicméně eh, znepokojivé eh, je eh, situace komerčních nemovitostí. Před jedním rokem SRB vyslal varování osmi evropským zemím týkající se právě tohoto bodu, tedy přílišné ceny bydlení a komerčních nemovitostí. Už několikrát jsme si položili otázku, vlastně už na počátku korporátního programu, zda se zlepší úvěrové podmínky pro malé a střední podniky. Tak, jak se zlepší pro velké firmy, které mohou emitovat dluhopisy. V podstatě došlo k dramatickému zlepšení nejen pro velké korporace, ale i pro malé a střední podniky. A právě tak, a to je zajímavé, pro korporace, které eh, vydávají dluhopisy, eh, které však nejsou způsobilé pro náš nákupový program. Takže i firmy, od kterých nekupujeme dluhopisy, mají mnohem lepší situaci. Právě tak společnosti, které mají tradičně přístup k bankovním úvěrům, spíše než ke kapitálovým trhům, mají teď eh, prostor pro to, aby, eh, aby, aby šli nahoru. To se samozřejmě dá kvantifikovat, ale nejlepším měřítkem tohoto programu i dalších opatření, která zavádíme, je e, míra půjček. A míra půjček pro malé a střední podniky, se, bankovních půjček se značně snížila ve všech zemích eurozóny, bez ohledu na to, zda kupujeme e, více e, dluhopisy firm z jedné země. Zkrátka, to, tento ukazatel se zlepšuje ve, ve Španělsku, v Itálii a v dalších zemích periferie. Neříkám samozřejmě, že je to jenom zásluha našeho programu. Je velice těžké rozlišit od sebe různé prvky naší měnové politiky. Děkuji, Molly Scott Kejtou. Děkuji vám, pane předsedo. V předchozích kolech monetárního dialogu jsem hovořila o problematice uvízlých aktiv a e, čím dál více lidí e, se ptá ECB e a dalších regulátorů, zda by neměli přehodnotit svůj přístup k finančním rizikům a používat makroprudenční politiku. Já a mý kolegové jsme vám zaslali písemnou otázku týkající se role ECB Eh, jakožto instituce vázané eh, pařížskými dohodami. Eh, jakou máte roli v boji proti klimatickým změnám v tomto kontextu? Článek 2 této dohody stanovuje celkové cíle, včetně, cituji, udržet nárůst světové teploty hluboko pod dvěma stupni Celsia a zařídit, aby finanční toky byly, aby, aby vedly k vývoji situace odolné vůči klimatickým změnám a k, ke snížení uhlíkových emisí. Zajímalo by mě tedy, jestli budete i nadále kupovat aktiva společností, které investují do fosilních paliv a které se zabývají především těžbou a prodejem fosilních paliv. Nyní eh, eh, nastává splatnost dluhopisu a bude dále k dispozici likvidita. Eh, budete ji používat k tomu, abyste i v budoucnu kupovali takováto aktiva? Můžete mě ujistit, že nebudete kupovat aktiva těchto společností? A za druhé, souhlasíte s tím, že dluhopisy je možné časem přesunout směrem k investicím do zelené infrastruktury? Já samozřejmě tuším vaši odpověď. Řeknete, že je to politické rozhodnutí a já bych s tím souhlasila, ale e, ekonom by to mohl e, nazvat e, ekonomickým zkreslením eh, eh, to, eh, co se chystáte udělat. Myslím si, že ECB tady má určitou politickou úlohu, když rozhoduje o tom, kde bude použita likvidita. Je tedy dostatečná politická kontrola nad rozhodnutím vaší banky? A naše diskuze se často točí kolem dohledu. Je ten dohled dostatečný pro rozhodnutí, které činí centrální banka? Děkuji. Nezapomínejme, že máme mandát a tím je cenová stabilita. A naše měnová politika je svázána s tímto mandátem. Aniž bychom eh, ale nějak spochybňovali eh, náš primární cíl, cenovou stabilitu, ECB eh, e podporuje obecné politiky Evropské unie a mezi nimi článek 3 smlouvy explicitně odkazuje na udržitelný rozvoj Evropy, s cílem dosáhnout eh, eh, co nejvyšší kvality životního prostředí. Proto eh, si ECB uvědomuje, jaké výzvy před nás klade klimatická změna a uvědomuje si důležitost svých politik v tomto ohledu. Takže podporujeme probíhající práci na různých evropských a mezinárodních fórech, které mají za cíl podporu zelených financí, a pochopení, že uh, udržitelnost by uh, se mohla projevit jakožto kritérium v regulačních rámcích. Zároveň je důležité, že jakékoliv změny uh, regulačního rámce by měly reflektovat problematiku klimatické změny a neměly by podkopávat tento primární cíl. Děkuji. Můžu se ještě vrátit s jednou politickou otázkou. Já vím, že máte svůj mandát a já jsem se ptala, jestli vám ten mandát stačí eh, vzhledem k tomu, jaká rozhodnutí činíte eh, ohledně eh, nákupu aktiv a tak dále. To má značný dopad na to, čeho jsou schopny dosáhnout národní vlády a e, na to, e, kam poteče likvidita na evropském kontinentu. Takže já se vlastně ptám, jestli politici, zejména ti, kteří sedí v tomto sále, mají dostatek, dostatečný vliv na to, jakým způsobem jsou přijímána rozhodnutí. Když jsme nastavovali kritéria způsobilosti pro náš dluhopisový program, chtěli jsme je nastavit dostatečně široká, abychom mohli kupovat i e, ty dluhopisy, na které tady narážíte. No to my děláme. A jak jsem právě řekl, plně se stavíme za článek smlouvy, který explicitně zmiňuje udržitelnost a kvalitu životního prostředí. V principu s vámi naprosto souhlasím, ale především máme svůj mandát a tím je cenová stabilita a pro, tu, pro tento cíl je utvářena naše měnová politika. Jestliže padne nějaké politické rozhodnutí, tak to jaksi nespadá do naší kompetence. Děkuji. Děkuji Markovali. Děkuji, já bych chtěl poděkovat Mariu Dragimu eh, za to, že přišel do našeho výboru a mám eh, na vás přímou otázku na ten tapering, který přijde na, konec, na konci tohoto roku nebo na začátku příštího. Jakým způsobem ECB eh, e hodlá provést tapering? Eh, jak eh, to můžete provést takovým způsobem, aby eh, se situace v periferních zemích nestala neudržitelnou? Budeme potřebovat úsporná opatření, abychom nějakým způsobem zareagovali na navýšení rozptylu aktiv v eurozóně? Chtěl bych ještě eh, se zmínit o německých volbách. Do jaké míry si myslíte, že by mohl výsledek voleb vést k rychlejšímu ústupu od programu nákupu aktiv? Tak eh, já nemůžu odpovědět eh, přímo, protože je to značně předčasné a není v našich kompetencích se vyjadřovat k volbám v Německu nebo v jakékoliv jiné zemi. No, tak za prvé, eh, řídící rada zatím ještě nijak nerozhodla. Říkáme, že budeme diskutovat o postavení naší měnové politiky v budoucnosti a pravděpodobně hlavní část tohoto rozhodnutí padne na příštím zasedání v říjnu. Takže určité otázky e, jsou e, trochu předčasné. Nejprve musíme zjistit, jaký bude dopad změn na e, situaci v periferních zemích. Mandátem ECB je cenová stabilita celé eurozóny. A konkrétněji to, zda e, inflace konverguje trvalým a samoudržitelným způsobem k našim cílům, kterým je míra inflace e, těsně pod 2%. Takže jde nám o stabilitu cen a e, o míru inflace těsně pod dvěma procenty. tak aby inflace byla udržitelná bez jakékoliv další monetární podpory. Takže uchování úrokových měr v periferních zemích není naším primárním cílem. Tím je cenová stabilita a dosažení e, úrokové míry, která je v souladu s, naším mandátem. Stojí za to, abychom se zamysleli nad omezením eh, míry eh, na dalšího nákupu aktiv? Nebo, nebo eh, hodláte tyto postupy prodloužit až do roku 2018? Jak jsem řekl, zatím je trošku předběžné odpovídat na tyto otázky. Nechte nás, ať se o tom poradíme a pak to můžeme probrat další příště na ekonu. Děkuji. A slovo má Bernard Mono. Podle smlouvy zodpovídáte za mě do celé Evropské unii. Všichni mají samozřejmě stejnou povinnost a závazek do ní vstoupit, kromě Dánska. A na základě toho, co řekl pan Moskoviči, co řekl pan Juncker ve svém projevu stavu Unie před dvěma týdny, tak politickým cílem Unie je urychlit přistoupení k euru všech členských států. Abychom měli skutečně nástroj eh, vstupu do eura, včetně určitých eh, předvstupních nástrojů. A zdá se nám, že tady dochází klasicky eh, k takovým nedomyšleným krokům, protože některé Měnové tlaky jsou reálné a přijetí jednotné měny je možné jedině tehdy, když tomu odpovídají makroekonomická kritéria. Nekompletní konvergence eh, už vysvětluje právě rozdíly a mm, makroekonomické nerovnováhy, které existují ve stávající eurozóně. Zejména obrovský eh, obchodní přebytek obchodní bilance v Německu. Takže předčasný vstup některých zemí a e, přijetí eura e, s ohledem na směné kurzy s, s Německem může ještě více posílit heterogenitu eurozóny, což samozřejmě vyvolává další a nová rizika opakujících se krizí. Takže se táži, do jaké míry e, to považuje eh, eh, Evropská centrální banka toto za politický cíl, a nebo se domnívá, že bychom se měli řídit pouze ekonomickými podmínkami. Pokud jde zejména o rozšiřování, tak pak by samozřejmě členské státy měly dostat určitý harmonogram. A některé, jako třeba Polsko, Česká republika, Maďarsko a Švédsko, jsou velmi spokojené s tím, že, eh, jsou, že si mohou eh, zatím ponechat eh, svoji měnovou politiku. Myslíte, že by měly být nuceny eh, k tomuto přistoupení k euru? Děkuji. Samozřejmě, že ne. Jak jste sám řekl, všechny členské státy s výjimkou Dánska a Spojeného království mají přijmout euro jakmile eh, splní eh, ekonomické a právní nároky. Ale také tu musí být politická vůle národních vlád přistoupit eh, k měnové unii. Všem přistoupení ze strany těchto členských států samozřejmě rozhoduje Rada Evropské unie, unie při posouzení názoru ECV a komise Mm, ohledně splnění všech ekonomických a právních požadavků a předpokladů, což je založeno výhradně na konvergenčních kritériích, které jsou v článku 140 smlouvy jasně zakotveny, eh, tedy eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Eh, Evropská centrální banka se vyjádřila v červnu 2016, kdy Žádná z těchto zemí zatím nesplňuje všechna kritéria, tak jak byla ve smlouvě stanovena. Poté Rada Evropské unie nepřijala žádné rozhodnutí opět ohledně eh, splnění těchto podmínek ve smlouvě. Takže Evropská centrální banka může znovu přeskoumat konvergenční kritéria v souladu s povinnostmi podle smlouvy a to bude vycházet z kritérií tak, jak eh, v té smlouvě jsou a pak v, podle toho se bude řídit další zpráva pro radu, která eh, se chystá na příští rok. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Každopádně pan Juncker nemluvil o vynucení toho nástroje, mluvili jsme o tom, že bychom mohli podpořit určitou politickou vůli. Teď poprosím pana Langena, jestli by souhlasil, že by, dal, že by dostal slovo pan Luke, protože on pak musí odejít. Pane Luke, máte slovo. Eh, děkuji, pane Langene, já budu mluvit eh, německy, pane Dragi, když dovolíte. Eh, německý ústavní soud předložil Evropskému soudnímu dvoru seznam otázek k programu PSPP, Evropské centrální banky a mezi těmi otázkami je i otázka, která se ptá, zda program PSPP je v nesouladu s článkem 119 a 127 ESV, SFEU a proti článkům 17 až 24 statutu ECB, nebo ne? a prý má být proti těmto článkům, protože to akumulující se množství prostředků v PSPP bude časem tak velké, že už nebude odpovídat eh, správním rámcem EU. Má otázka na vás je, eh, máte vy dojem, že zde je určitý maximální objem PSPP, který, když bude překročen, bude znamenat, že PSPP porušuje právní předpisy? A pokud jste tohoto dojmu, že takovýto nějaký maximální objem existuje, tak bych vás prosil, řekněte mi, jak se ten maximální objem, ten maximální obnos určuje, jaká kritéria ECB má, aby takovou tu, max, takovou tu maximální částku identifikovala. Pokud jste toho dojmu, že tento maximální objem neexistuje, tedy že ty nákupy budou, mohou probíhat neomezeně, tedy ty nákupy státních dluhopisů ze strany ECB, a že to je vždy v souladu s e, právními předpisy EU, tak to prosím také jasně řekněte. Takže prosím, e, Rád bych, abyste tu mou otázku zodpověděl za prvé buď ano nebo ne, a pak abyste tu svou odpověď odůvodnil. Ano, ECB bere na vědomí rozhodnutí Evropsk- eh, Německého ústavního soudu. Program nákupu eh, aktiv je podle našeho názoru plně v našem mandátu. Vydali jsme a vydáváme další limity a nebudeme komentovat probíhající řízení. Rozšíření program nákupu aktiv je nadále plně operační v souladu s předchozími sděleními řídící rady. Děkuji vám. Pane předsedo, já jsem vás neprosil, abyste okomentoval proceduru. Já jsem se ptal na to, zda podle vás program PSPP porušuje právní předpisy EU nebo ne. Přece musíte vědět, zda ten PS, program PSPP, tak jak byl vámi e, stanoven, může fungovat e, v podstatě trvale, bez jakýchkoliv limitů, ať už finančních nebo časových, a zda je tak v souladu se smlouvami o EU. A na to mi prosím odpověste. Ten rozšířený program nákupu aktiv je podle našeho názoru plně v souladu s naším mandátem, to znamená, že je v souladu i se smlouvou. Ano, ty limity, které jste zmínil, jsou ty eh, limity vydavatele aktiv a jejich nákupců. Dobře, takže si eh, myslíte, že zde nemusí být žádné omezení eh, nějakých maximálních objemů PSPP jde skutečně pouze o program PSPP, ne o celkový ten program nákupu aktiv. To znamená, že zde nemusíte mít žádné omezení objemu nákupu aktiv a ECB si může nakupovat, jak chce. Chápu vás správně? Ne. Já jsem řekl, že jsou zde určité limity vydávání a vydavatelů dluhopisu. Ano, a to je tedy jediná, jedi, jediné omezení, které zde máte. Tedy nevidíte zde žádné omezení toho objemu jako takového. Řekl jsem, že jsou zde omezení s vydáváním a pro vydavatele dluhopisů. Tečka. Děkuji vám. Ano, to bylo podle mě úplně jasné. No to vůbec není jasné. Ano, vy pořád říkáte něco, protože chcete, abych já řekl něco, co se vám bude zítra hodit do titulků. To se na mě nezlobte, to ne. Ne, já bych rád mluvil německy, když dovolíte. No dobře, máte už jenom nějakých 40 sekund. Mám jenom, mám ještě nějakých 30 sekund, ano. Uh, já jsem tady europoslanec a když dovolíte, mám takový dojem, že jste povinen europoslancům odpovídat na otázky. Já se ptám, jestli máte nějaký celkový objemový limit programu PSPP. Nejde mi o ty limity issue a issuer, jak o tom neustále mluvíte. Nezlobte se, já jsem vám odpověděl. Jsou zde omezení vydávání a výdejců e, e, těchto dluhopisů. To si spočítejte sám, kolik to dělá. Děkuji vám. Děkuji, teď pan Langen. Děkuji, pane předsedo. Já budu také mluvit německy. Eh, rád bych navázal na otázku kolegy Hejse. On se vás ptal, zda eh, je spochybňována ta 33% hranice. Vy jste říkal, že to zatím není na stole. Hovoří se o tom už? Pak je tady otázka kolegy Lukeho. Je to pro vás pevná hranice? A nebo považujete její překročení za smysluplné? To je tady první otázka. Druhá otázka. Hospodářský růst je pozitivní, inflační dynamika nízká, žádné deflační tendence, euro eh, je silné. Kdy bude ta správná chvíle změnit úrokové sazby, eh, které se eh, pod zprávou ECB mají výrazně zvýšit? A další otázka, ta navazuje na to, co už zaznělo. Opakovaně zde diskutujeme, a my, vy jste se mnou také souhlasil, že to musí být politické rozhodnutí, jak zlepšit ty rámcové podmínky. Pan Juncker učinil určité návrhy, evropský rozpočet, Evropský měnový fond, Evropský ministr financí, posílení kompetencí, euro pro všechny. A má otázka na vás je, je toto ta správná cesta pro politické reformy? Eh, tak jak se to tady navrhuje. A poslední otázka. Eh, cíle Target 2. Eh, vy jste kolegovi Ferbrovi a mě na začátku letošního roku odpověděl, že ty sazby Target 2 jsou tak vysoké ne kvůli tomu, že máme finanční krizi na trzích, ale protože tak probíhá běžný vývoj. Můžete mi prosím říct, co v tomto smyslu znamená normální vývoj? Děkuji. Můžete prosím zopakovat tu úplně poslední otázku? Ty cíle Target 2, které byly v tom výkyvu hodně vysoko, nějakých těch 700-800 miliard euro, a pak se vrátili a teď už jsou zase na výši. Vy jste tehdy říkal, že to nebyly strukturální fondy způsobené trz, krizí finančních trhů, ale že to je běžný vývoj, že to jde opět nahoru. Já bych se rád zeptal, co je podle vás normální vývoj? K vaší první otázce. Ten 30% limit jsme měli a zatím jsme nemluvili o tom, že bychom ho změnili. Takže k tomu nejsou žádné novinky. Za druhé, kdy něco změníme? Podívejte, my máme určitá kritéria a to Trvalá a udržitelná konvergence inflace k naší inflační sazbě. Zatím tam nejsme. E, pokud něco, jak už jsem zmiňoval, tak inflace se předpokládá, že se sníží. E, v příštím roce to je takové to mírné V a pak se má opět trošku zvýšit. V roce poté podíváme-li se na podkladnou inflaci, protože to, ten profil ve tvaru V závisí na změnách eh, v podstatě základových efektů ceny ropy v zásadě. A do menší míry také závisí na vývoji směných kurzů. Ale když se podíváme na eh, tu podkladovou inflaci mimo potravin a energií, tak vidíme, že se to trošičku za posledních několik měsíců zvyšuje. Ale nevykazuje to ve skutečnosti žádné přesvědčivé znaky toho, že by stoupala. Důvod je ten, že zatím pozorujeme poměrně mírné chování v oblasti platů, což je hlavní motor podkladné míry inflace. Takže to je cíl, eh, jakého musíme dosáhnout. Samoudržitelná, trvalá eh, míra inflace, která bude přispívat a blížit se k našim cílům. A pak eh, Target 2 a vývoj zde. Eh, máte pravdu, že toto není výsledek eh, vývoje, který jsme zažívali během finanční krize. Většina toho, co vidíme v oblasti Target 2, ne všechno, ale většina z toho, pochází z toho stejného programu nákupu aktiv ehm, a programu nákupu dluhopisů. Do určité míry právě proto teď e, zažíváme ten vyšší vývoj, větší vývoj v oblasti Target 2. Obecně za to, tím, jak stoupá e, sebedůvěra v eurozóně a jak se zlepšují hospodářské podmínky, což zaznamenáváme napříč eurozónou, by se z tohoto vývoje měl posledně, postupně stávat menší zdroj obav. Spíše by to mělo být znakem dalšího rozvoje eurozóny. Děkuji vám. Děkuji, Juanas Fernandez. Děkuji vám, pane předsedo. V první řadě vítejte, pane Drági, to, že eh, pan Luke eh, byl, eh, mluvil přede mnou, nebylo kvůli tomu, že by nějak poskočil na seznamu řečníků, bylo to zkrátka proto, že se jenom posunul jinam. To je jenom taková drobná připomínka na úvod. K tomu, co jste zmínil o těch prognózách v oblasti inflace, bych chtěl dodat i otázku inflačních tendencí eura. Je potřeba pamatovat na to, že rosteme. A že je potřeba se podívat na prognózu na příští dva roky. Tím pádem se budeme těšit na tiskovou konferenci po příštím zasedání Rady ECB, ale jedna věc je špatno pochopitelná. Podíváme-li podíváme se na tlaky na řízení monetární politiky ECB, a tady už se dostávám k, otáz, k otázce, vy hovoříte o decentralizaci monetární politiky. Já bych se rád zeptal v souvislosti s decentralizací, Totiž já si myslím, že zde možná jsou určité problémy co do konsolidace bankovní unie. Místo předseda Bank of Spain Eh, řekl, že Banco Popular ve Španělsku má dost aktiv na to, aby dosáhla na program ELA, ale že kritéria Bank of Spain jsou asi jiná než kritéria pro jiné centrální banky. Aby se tady mohla aktiva používat jako kolaterál. A právě ta rozdílnost kritérií ta může přece souviset eh, s dostupností likvidity. No a to vyvolává otázky o správném fungování bankovní unie, protože pokud eh, Banco Popular ve Španělsku by byla v jiné jurisdikci, tak eh, ten program ELA by možná vypadal úplně jinak a ta banka by dopadla ve finále také úplně jinak. Takže když přihlédneme k tomu, co jste říkal o decentralizaci monetární politiky, vidíme zde, že je potřeba posunout se v aplikaci programu ELA, tedy té nouzové likvidní pomoci. Emergency Liquidity Assistance. No, vy se dotýkáte tématu, které se diskutovalo opakovaně na zasedáních řídící rady. Ono vypadá celkem přirozeně, že když máme jednotný dohled a jednotný mechanismus pro rozpouštění bankovních institucí, že bychom měli i jednotnou tuto nouzovou likvidní pomoc ELA. Ale jak víte, program ELA je decentrální. A všechna rozhodnutí a jeho implementace leží u národních centrálních bank. A jde o dohodu mezi všemi členy řídící rady je to zatím tak, že se proti ELA nic nenamítá za předpokladu, že ta pomoc ELA nejde proti cílům jednotné monetární politiky. My jsme, pokud si dobře vzpomínám, o tom diskutovali zhruba před rokem a rozhodli jsme se, že tu dohodu nějak nezměníme. A to ani v blízké budoucnosti. 10 sekund možná. Dobře, ale aktuální aplikace LA je problém pro konsolidaci bankovní unie, nebo ne? No, eh, dříve či později to budeme muset přeskoumat. Je to... Ne, podívejte, oni to lidé vnímají jako jednu věc, eh, společně s SSM a ESRB. Je to něco, o čem budeme muset diskutovat. Pravda tak je, že eh, národní centrální banky často mají eh, eh, jak si ne ty samé informace mají více informací než ty decentrální evropské agentury, takže oni nerady Národní centrální banky se těch informací vzdávají nebo je poskytují nám. Ale samozřejmě možná by dávalo smysl mít i jednotnou ELA. Děkuji. Gunnar Hockmark. Děkuji. Rád bych se vrátil k jedné otázce pana Langena. A to té otázce bez mikrofonu. I was ecological Aha, to byla má troška ekologie pro dnešní den mnoho věcí dnes už v životě není tak, jak to bylo dřív. A v oblasti inflace to vidíme jasně, není to tak předvídatelné, neřídí se to tím cyklem, jak jsme si mysleli, že bude. Mění e, to celé digitální ekonomika, globalizace a tak dále. A je to takové čekání na to, až inflace vzroste. E, zároveň říkáme, že zde jsou s takovouto unikátní monetární politikou určité výhody a určitá rizika a ta rizika se časem stupňují. A výhody se v čase zmenšují, protože ekonomika si zvyká na tu unikátní monetární politiku EU. Což je velice výjimečná situace. Jak se na to díváte vy? Protože problém je ten, že ta rizika a e, to, že jejich dopady se objevují až s určitým odstupem po té, co ta rozhodnutí učiníte, tak v podstatě e, je zde riziko, že třeba, já nevím, za nějakých 12-18 měsíců vzniknou bubliny, které pak začnou praskat. A přitom s nimi musíme dělat něco nyní. Takže e, je to dobře dívat se jenom na míru inflace a ne na ta rizika té monetární politiky, jakou provádíme? Podívejte, já bych vás rád ujistil, že my sledujeme i ta rizika. Neustále monitorujeme, eh, jak jste slyšel i z některých těch otázek, tak tady se jasně ukázalo, že se aktivně zabýváme všemi trhy, všemi tržními segmenty, řešíme zda třeba úvěry eh, nezažívají nějaký abnormální vývoj. My jsme poměrně citlivě nastaveni vůči všem těmto věcem. Zároveň musíme citlivně vnímat nebezpečí toho, eh, abychom nezabránili obnově tím, že provedeme nějaké ukvapené rozhodnutí v oblasti monetární politiky. A to jsou ty dvě strany stejné mince, které musíme tak nějak vybalancovat. Jedna věc, která se změnila eh, s ohledem nebo v porovnání s minulostí, je, že ta celá řada politických opatření která byla podniknuta v reakci na velkou finanční krizi, co se týká regulačního dohledu, makroprudenčního dohledu, dokonce i v oblasti institucionálního rozhodování, v oblasti vytváření nových institucí, tak všechna tato rozhodnutí učinila náš bankovní a finanční systém daleko odolnějším. A tím jsme získali možnost pokračovat v provádění monetární politiky, dokud nesplníme naše cíle. My si samozřejmě perfektně uvědomujeme tu prodlevu, s jakou eh, monetární politika dopadá do reálu a uvědomujeme si rizika, jaká to sebou nese. No dobře, ale pokud to taky je, tak mě by zajímalo, kdybyste nám mohl říci, jak vnímáte ta rizika, jak se ta rizika vyvíjejí. Jsou stejná dnes, jako třeba před rokem, nebo se zvyšují, nebo co? A zároveň, co se děje s výhodami našeho systému? Protože čím déle tuto monetární politiku máme, řekl bych, tím menší efekt bude mít. Pak by se dal spochybňovat samotný fakt, že například třeba v evropské ekonomice nedochází k navýšení investic, dochází k obnově, ale ta investiční propast tady stále je, bez ohledu na to, že můžete financovat investice téměř za nulový úrok. No, e, před rokem byla rizika vyšší. A rizika pro e, finanční stabilitu nepocházela z naší, e, z naší monetární politiky, ale z potenciálu deflace. To je riziko pro finanční stabilitu. A to pozorujeme teď, že se z té situace dostáváme do situace nové. Co se týká těch výhod, my poprvé za mnoho let za posledních nějakých 6 až 9 měsíců zažíváme, navyšování soukromých investic. To už jsme dlouho nezažili. A je to zejména podpořeno nízkými úrokovými sazbami a tím, že máme vyšší ziskovost určitých investicí. Například korporátní zisky se zvyšují. A za třetí musíme se ptát, nebo jinak, já si nejsem tak úplně jist, že ty výhody se snižují v čase. Další otázka, na kterou se musíme ptát, je, pokud tato obnova, eh, která musí být tedy samostatně udržitelnou obnovou eh, na té inflační cestě, pokud eh, předpokládáme, že to zatím není udržitelné, sebeudržitelné, to znamená, že to potřebuje další zásahy v oblasti monetární politiky, pokud bychom ten stimul odebrali, dostali bychom se zpět s tou inflací tam, kde jsme byli? To je otázka. Takže všechny tyto prvky musíme v rámci našeho hodnocení vyvažovat. A jak jste řekl, musíme vyvažovat rizika eh, pro finanční stabilitu oproti výhodám, jaké máme například ve zvyšování ve střednědobém horizontu inflace. A dovolte mi eh, vás ujistit, že sledujeme obě dvě ty strany eh, celé věci. Děkuji vám. Děkuji. Pedro Silva Pereira. Děkuji vám, pane předsedo. Musím říct si, pane předsedo Draghi, že jste mezi nás přišel s poměrně jasným a silným sdělením. Zasazujete se o e, pokračování e, stimulů měnové politiky. Samozřejmě se nikdy nedozvíme, e, jestli by vaše sdělení bylo tak jasné, kdyby se tato diskuze konala před německými volbami, ale dnes musím uznat, že jsme, od vás, že jsme ho od vás slyšeli zcela jasně a zřetelně. A myslím si, že máte naprostou svou pravdu. A e, nekonvenční měnová politika ECB měla velmi pozitivní dopad na evropskou ekonomiku. A ta obnova, jejíž jsme nyní svědky, však není zdaleka dostačující. Jak jste říkal, očekává se, že inflace letos klesne a zůstane daleko od toho cíle pro rok 2019. Potřebujeme tedy podporu měnové politiky vzhledem k tomu, jaká je situace a vzhledem k tomu, jaká jsou rizika. Mám dvě otázky k těm rizikům a k současné situaci. Za prvé, nebudu po vás chtít, abyste se vyjadřoval k výsledkům eh, voleb v Německu. Nicméně Evropská centrální banka musí zohledňovat i politická rizika při tvorbě měnové politiky. Řekl byste, že politická nejistota v Německu je jedním z důvodů, které si žádají opatrnost při eh, revizi měnové politiky ze strany Evropské centrální banky? A potom druhá otázka. Jistě víte, že za posledních několik dní eh, padlo několik důležitých rozhodnutí. Eh, Jedno se týká Spojeného království ve, světě, eh, ve světle Brexitu eh, a dále se Portugalsko rozhodlo navýšit investice. Eh, já nechci, abyste komentoval rozhodnutí ratingových agentur. Nicméně chtěl bych, abyste se vyjádřil k té situaci, která se skrývá za těmito rozhodnutími. Jak v tuto chvíli hodnotíte rizika a dopad Brexitu na evropskou ekonomiku. A jak vnímáte obnovu portugalské ekonomiky? Co z toho plyne pro situaci eurozóny? Děkuji. Tak ta první otázka eh, se netýká specificky jedné politické události, ale obecněji. My samozřejmě bereme ohled na politický vývoj při našem rozhodování, eh, pokud ten politický vývoj je objektivní fakt. Například střednědobá cenová stabilita pak eh, se stane jedním z našich faktorů při rozhodování. Jinak eh, zkrátka se, se díváme skrz politický vývoj. Hodnotíme, zda určitá událost, politická i nepolitická, má, ně, má nějaký vliv na měnovou politiku. A ke druhé otázce. Pokud jde o revizi Standard and Poor's pro portugalský rating, tak ta eh, odráží obecné zlepšení v této zemi a reformy, které tamní vláda provedla. A také obecněji zlepšení ekonomické situace v eurozóně které je ku prospěchu všem zemím. Jak jsem už říkal eh, v úvodním projevu, teď máme eh, období pozitivního spilloveru eh, do všech zemí, takže to je situace, která sama sebe posiluje. Když se jedné zemi daří dobře, tak to pomůže dalším zemím a ty potom pomůžou té první zemi. A přesně k tomu teď dochází. Riziko Brexitu je poměrně složité zhodnotit, hodně z toho bude záviset na konečné dohodě. Dá se však říci, že čím víc času uplyne, čím víc se ekonomiky přizpůsobí nové situaci a čím víc budou finanční prostředníci eh, přijímat svá vlastní rozhodnutí, a budou rozhodovat, zda se přesídlí nebo nepřesídlí, tak se zdá, že pokud pokud se nestanou žádné zásadní chyby, tak ta rizika budou zvládnutelná. Děkuji, Ansander. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto dnešní diskusi s námi. Já chci, chci dotázat na vaši dlouhodobější vizi ohledně tedy um, výzev, kterým čelí eurozóna. Jak můžeme nějakým způsobem skombinovat úrokovou sazbu, která odpovídá potřebám financování reálné ekonomiky na jedné straně a odměňování, eh, zvýhodňování tedy úspor na stáří eh, populace jakým způsobem to lze spojit. A dále potřeba likvidity bank, eh, které jsou vystaveny potížím, to je otázka, která souvisí s otázkou předřečníka. Ten fond pro řešení um, krizových situací bank má pouze 50 miliard, může být příliš malý, příliš omezený, E, za účel, pro účel, který má plnit. Nemyslíte si, že centrální banka by měla zajistit e, tuto podporu likvidity e, v případě, že by nějaká banka měla být postavena znovu na nohy? Děkuji za, předem za odpověď. Hmm, pokud jde o druhý dotaz, tak odpověď zní, že ECB toto dělat nemůže. To by bylo měnové financování. Podpora eh, SRM je úkol pro vlády, nikoliv pro ECB. A k té první otázce. Jistě, že nižší úroková sazba je složitá pro středatele eh, a pro penzijní fondy a pro pojišťovny. Nicméně, vidíme, že penzijní fondy i pojišťovny se v podstatě částečně přizpůsobili, přizpůsobili svůj obchodní model a nadále tak činí, podobně jako banky. Nezapomínejme, že naše sazby jsou prostě strategické krátkodobé sazby. Ty sazby, které se vyplácí na úspory nebo středatelům, ty nejsou takto krátkodobé a rostou. S tím, jak se zlepšují ekonomické podmínky, tak eh, tyto sazby se zvýšily. Takže ten problém samozřejmě pro střelatele tu je, to nepopírám, ale méně než třeba před rokem a půl. A dále, s tím, jak se budou hospodářské podmínky zlepšovat, tak i tyto sazby se budou zvyšovat. S tím, že kdykoliv konstatujeme, že dochází k nějaké konfer, konvergenci, tak samozřejmě pak i ty naše strategické sazby eh, se budou přizpůsobovat směrem nahoru. Děkuji. Pan von Weizsäcker. Um, Děkuji. Pane eh, Dragi, vy jste argumentoval, myslím, přesvědčivě, že musíme být obezřetní, pokud jde o načasování um, obratu měnové politiky. A já vás nechci dostat do nějaké svízelné situace, že bych se, tím, že bych se ptal na časové podrobnosti takové změny, ale chci vám položit spíše dlouhodobější otázku. Jaký je váš názor na rozsah eh, tedy eh, celkové bilance ECB, když třeba Ben Bernanke argumentoval, že celkově centrální banky by měly měli eh, mít větší kapitálovou bilanci a uváděl jakožto jediné riziko fiskální, riziko, fiskální riziko, ale to v, v kontextu USA není tak velké. Možná, že v, Evro, v kontextu Evropské unie by to bylo citlivější. Na základě této diskuze by mě zajímalo, až se tedy normalizuje politika, tak jaký by měl být rozsah této, eh, této bilance. A chce se také dostat také na eh, tu otázku CCP, kdy samozřejmě, že centrální banky hrají v tomto svou roli, ale zároveň se akceptuje ta myšlenka, že by se stále s tímto mělo, toto mělo řešit v rámci kolegia regulátorů vzhledem eh, k systémové eh, povaze eh, CCP oproti mnoha dalším bankám, tak se kladu otázku, jestli je to udržitelná otázka a když připojíme legitimní zájmy centrálních bank ve vztahu k počtu těch faktérů, tak si myslím, že to může být poměrně zmatené. Nebylo by jednodušší, kdybychom přešli k jednotnému přístupu eh, zprávy a eh, řešení krizových otázek pro ústřední protistrany. Děkuji. Takže nejprve ta druhá otázka týkající se ústředních protistran. Tak když se podíváte na změnu článku 22, tak to jde přesně tímto směrem. To znamená, e, v, v souladu se změnou emiru existují, má, má em, e, emiritní banka některé závazné, závazné e, pravomoci zejména uznání ehm, CCP ve třetí zemi, dále potenciální relokace některých rozhodnutí o CCP. Je akceptováno, že ta eh, eh, centrální eh, banka vydávající měnu má eh, specifické podmínky eh, a centrální banka vydávající měnu v zásadě v souladu s tím, co jste říkal vy, uznává, že, se uznává, že jsou tu určité aspekty centrálních protistran, zejména těch systémově významných, které mohou mít dopady na měnovou politiku. A proto Evropská centrální banka by si přála, aby tyto eh, pravomoci byly respektovány. Ale nechceme přímo zasahovat eh, do dohledu nad centrálními protistranami. Je otázka, jak velká by měla být bilance eh, Evropské centrální banky. To všechno záleží na stavu ekonomiky. Záleží to také na tom, zda se daří dosahovat cílu když se podíváme na krizi, tak právě Ben Bernanke udělal to, že udělal z bilance centrální banky nástroj měnové politiky. A tak by se měla používat. My si neklademe otázku ohledně toho, jestli existuje nějaká specifická sazba, nad kterou, za kterou už nemůžeme jít, nebo teď jsme do šli, šli až do eh, negativní hladiny neexistuje nějak, žádná předepsaná úroveň. Je to prostě nástroj, takže by měl být kalibrován a uspůsoben tomu, zda, tím, zda se přibližujeme ke splnění našeho cíla, cíle nebo se od něj vzdal, vzdalujeme, jestli je to udržitelné, jestli eh, nebo ne. A rozsah eh, té bilance je jedním z nástrojů, ale tento rozsah bude záviset také na tom, co se bude dít s dalšími nástroji. je těžké eh, vyhodnotit a vytvořit nějaké řešení, které je dobré pro všechny. Děkuji. Děkuji. Pan Luke bohužel odešel, což je škoda. To byla taková definitivní odpověď na jeho otázku. My mu to pošleme písemně. A pan Van den Kinderláre. Dovolím mijn vraag in het Nederlands stellen. Goedemiddag, meneer Draghi. Abych eh, se rád vás zeptal. V nizozemštině chci položit otázku ohledně sdělení od ECB. Eh, e je to eh, velice důležitý nástroj, tato zpráva, kterou vydáváte na ovlivňování finančních trhů. Ale je důležité, aby ECB byla transparentní. A proto se vás táží. Myslíte, že existuje jasná, skutečně jasná, že se jasně informuje o těchto eh, programech eh, měnové stimulace, že mi se zdá, že je nedostatek transparentnosti, může to mít dopad na finanční stabilitu. Když slyšíme o tom, že se že budou nějaká navýšení, tak v průběhu krize Fed říkal, že, že by nemělo docházet k takovému navyšování. A paní Jelenová také řekla, že se přistoupí tedy teď postupně k nějakému omezování. Já to nechci teď omezovat, samozřejmě nechci srovnávat eh, Evropskou centrální banku s Fedem, ale přesto se chci dotázat, proč neuž, nepoužívá Evropská centrální banka ty komunikační nástroje tak efektivně, jak by mohla, anebo jestli myslíte, že se to dá nějakým způsobem zlepšit. Vy se tážete, zda můžeme tedy nějak zlepšit to, jak komunikujeme. Jistě, že můžeme. Ale zatím si myslím, že ECB komunikuje poměrně efektivním způsobem a prokázala to při několika Eh, při několika příležitostech. Jednak máme projevy členů řídící rady, buletiny, tiskové konference, tisková prohlášení a zprávy. Čili tato komunikace je poměrně obsažná. A jistě, že mohu být zaujat, ale myslím si všeobecně, že ta komunikace byla dosti efektivní až dosud. Pokud eh, teď vy se podíváme na, na nadcházející měsíce, tak ECB si vyhradila potřebný čas k posunu k další fázi. Kdy pravděpodobně na podzim v dalším období bude rada diskutovat o rozhodnutích týkajících se tedy měnové politiky a postoje na další období. Proč se s tím čekalo na říjen? Proč jsme to nemohli rozhodnout v červnu? To byla jedna otázka, o které jsme se bavili i mezi sebou. Celkově prostě ta nejistota je tak velká, vidíme to každý den, nové události, které nás přek, mohou překvapit. Ta nejistota je tak velká, že členové rady, eh, správní rady, si říkali, že čím eh, déle se, eh, čím delší časy ponecháme na úhaji, tím lepší to bude. Uh, Děkuji. Samozřejmě monetární dialog s parlamentem je součástí. Ano, ano, to jsem měl říct, je to součástí celé věci. Eh, a eh, bude tím účinnější, čím víc budeme mít hezkých otázek. Paul Tank má slovo. Děkuji, pane předsedo. Díky, že jste tu, pane Dragi. Když jsme s delegací Econ byli u vás, eh, vedli jsme se Stanley Fisherem diskusi o inflaci. On nám vysvětloval proč to jeho původní vysvětlení dané otázky nefungovalo. Byla to poměrně zajímavá otevřená diskuse. Takže já si říkám, jak vy vnímáte ta přizpůsobení v eurozóně, tak jak to je teď a v tom střednědobém horizontu? Máme zde určitý problém, že v eurozóně nemáme mix politiky, máme monetární politiku, ale nemáme fiskální politiku, což je nevýhoda. A chci se zeptat, jak nahlížíte na vývoj v některých zemích, zejména e, zemích e, s předbytky běžného účtu, například Německo, Holandsko diskutují o vývoji mest, e, mzdy tam nestoupají, což asi nepomáhá při způsobení v eurozóně. A teď jsme v zajímavé situaci, protože v těchto dvou zemích stále musí být sformována vláda, musíme se ptát, co mohou ty vlády udělat, aby pomohly dalšímu vývoji mest, aby pomohly tedy nejenom těmto zemím jako takovým, ale celému přizpůsobení v celé eurozóně. Ano, to eh, platové mzdové chování je takové velice umírněné v této fázi eh, obchodního cyklu, než by bylo jindy v minulosti. A odpověď zní, že důvodů je celá řada. Většina z nich souvisí s fungováním trhu práce. Já teď zkrátka uvedu několik z nich. Jeden z těch faktorů je, tedy v první řadě eh, se dostáváme eh, do dlouhého období nadbytku na trhu práce. Takže máme tady takový určitý odkaz minulosti, který se dnes projevuje jako situace na trhu práce, kde nezaměstnanost je asi vyšší, než kolik udávají oficiální čísla. Eh, takzvaná čísla EU6, eh, kde vidíme, že mnoho zaměstnaných lidí má smlouvu na dobu určitou a nebo eh, málo kvalitní práci. Zkrátka jsou to situace, kde nelze žádat o vyšší platy. Druhý faktor může být třeba, že eh, ta přítomnost eh, smluv na dobu určitou je taková, že strategie odborových svazů v těch zemích, kde jsou odbory signifikantní, není ani tak nastavená na vyšší platy, ale spíš na to, aby se zajistila stabilita zaměstnání. Další faktor může být, jak už jsem řekl, že zde je ten odkaz toho delšího období, takže při vyjednávání o platech eh, se ta jednání vlastně ohlížejí naspět na to, jaká ta inflace byla třeba za poslední tři čtyři roky. Tím pádem se žádá nižší nominální růst platů, než jaký by se žádal jinak. Další důvod. Eh, ten až tak nesouvisí s trhem práce, eh, ale trošku přece je nízká produktivita. Produktivita je nízká v podstatě schodně napříč mnoha sektory, samozřejmě Ehm, není to tak vidět v těch méně chráněných průmyslech, to znamená v ehm, exportu, ale jinak vnímáme velice nízkou míru produktivity. A tyto všechny faktory přispívají k tomu, že vzniká chování v oblasti nominálních platů, které je hodně, hodně umírněné. A to, jen tak mimochodem, co se týká politických dopadů, znamená, že musíme být trpěliví. Jsme si jistí, že inflace ve finále se přiblíží tím stabilním a sebeudržitelným způsobem k našemu cíli, protože vidíme, že hospodářské podmínky se neustále zlepšují, takže ve finále se ten, ta, ta výstupní propast uzavře a zmizí ten nadbytek na trhu práce, ale musíme být trpěliví, protože máme spoustu těchto faktorů, které zpomalují reakci platů na eh, eliminaci té eh, horní mezery a proto musíme být vytrvalí v rámci monetární politiky. Nemůžeme si dovolit urychlená rozhodnutí, musíme být opatrní. Děkuji. Děkuji. Pan Kircos. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Draghi, eh, jak soukromé řecké korporace, tak řecký stát eh, chtějí co nejvíce využít eh, program nákupu aktiv ECB, aby pokryli své finanční potřeby, aby snížili náklady na půjčky. Kdy a za jakých podmínek eh, by tento pozitivní eh, vývoj mohl nastat? A pak další otázka. Myslíte si, že budete podnikat nějaké nové iniciativy, abyste pomohl řeckým bankám, aby překonali negativní dopady krize z roku 2015. Zdá se, že za poslední měsíce řecký bankovní sektor se dostává pod vyšší tlak Mezinárodního měnového fondu, kde se nevylučuje vlastně ani nová čtvrtá rekapitalizace řeckých bank. Jak tuto situaci hodláte řešit? Děkuji vám. Tak já nejprve odpovím na druhou otázku. Eh, SSM bude rozhodovat zcela nezávisle. SSM plánuje, že v příštím roce provede zátěžové zkoušky a možná ještě předsune. A v zásadě SSM ehm, poslal dopis Mezinárodnímu měnovému fondu přesně o tomto, co tedy hodlá dělat. A k té první otázce, eh, prosím, tu zopakujte, tu jsem nějak eh, nezachytil. Bez mikrofonu. Eh, both the both jak eh, řecké soukromé korporace, tak řecký stát se nemohou dočkat, aby se stali členem toho nákupu, eh, nákupu aktiv ECB, aby pokryli své finanční potřeby a snížili náklady na půjčování. Kdy a za jakých podmínek by k tomuto pozitivnímu kroku mohlo dojít? Děkuji. No, jak si asi dovedete představit, tady se mě na tu otázku po každé. V první řadě to klíčové zde je to, že ECB musí provést eh, hodnocení udržitelnosti dluhu. A toto hodnocení bude možné, až budeme mít eh, jasné informace ohledně eh, rozsahu a kalibraci dluhových opatření členskými státy euroskupiny. A pak to hodnocení udržitelnosti dluhu bude muset zohlednit i ta, i ta takzvaná downside rizika. A poté řídící rada ECB může začít diskutovat o rozšíření tohoto programu nákupu aktiv na Řecko. Děkuji. Děkuji. Toto byla velice zajímavá rozprava v rámci našeho monetárního dialogu. Chtěl bych proto poděkovat panu eh, prezidentu Drágimu a všem kolegům, kteří do diskuze přispěli. Ta diskuse samozřejmě bude pokračovat. My už se teď těšíme na příští eh, rozhodnutí v oblasti monetární politiky ECB. Děkuji vám všem. Colleagues, please, may I ask you to take seat? Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Jdeme na bod 3, sdělení předsedy. Tak, jak tomu bylo i v uplynulých letech, zástupci národních parlamentů přijdou do výboru Ekon 10. října od 15.00 do 16.30 před hlasováním o druhé zprávě z vlastní iniciativy o evropském semestru a budou s námi diskutovat o strukturálních reformách a finančním postoji, který bude implementován v jejich, zemi, v jejich zemích. Následovat bude další výměna názorů v 16.30 téhož dne eh, ohledně návrhu na společný základ daně z příjmu právnických osob a společný konzolidovaný základ daně z příjmu právnických osob. Vzhledem ke značnému počtu stanovisek národních parlamentů parlamentu k tomuto návrhu, by výbor rád prodiskutoval se zástupci národních parlamentů příležitosti a problémy související s touto reformou, včetně e, problémy, problémů týkajících se zdanění digitální ekonomiky. Děkuji zpravodajům za iniciativu k uspořádání této akce. Dále výsledky trialogů. Jak jste už možná slyšeli, na dvou posledních trialozích eh, o revizi FC 7. a 12. září bylo nakonec dosaženo eh, politické dohody spolu zákonodárců. A tato dohoda se týká celé řady ústředních témat, která byla do té doby ještě otevřena. Je to samozřejmě rozpočet, eh, řízení, nacenění a adicionalita a další podstatná témata. Tato dohoda má samozřejmě plnou podporu Evropského parlamentu. Budeme se k ní muset konec konců také vyslovit. Považuji to za nesmírně pozitivní dohodu, která zlepší kvalitu EFSI. Rada ještě bude muset dokončit diskuze Ještě je naplánován poslední trialog, který by měl uzavřít eh, dohodu. Očekáváme tedy diskuze v radě a očekáváme, že nám umožní co nejdříve ukončit tento legislativní postup, abychom mohli tímto způsobem přispět ke zlepšení a prodloužení investičního plánu EFSI. A pak ještě musíme přijmout zápisy ze schůzí 30. a 31. srpna a 4. září. Jestliže nejsou žádné námitky, považuji tyto zápisy za přijaté. Děkuji a jdeme na bod 6, což je rozprava o pozměňovacích návrzích ke zprávě pana Hekmarka pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v hierarchii stanovené pro případy úpadku. Jak víte, po diskuzi nebudeme hlasovat. Hlasování bylo odloženo. Nicméně teď si vyslechneme um, zpravodaje. Hlasovat budeme každopádně o něčem jiném, takže prosím neodcházejte, čekají nás ještě dvě hlasování. Takže prosím, pane Hekmarku, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve eh, bych chtěl říct, že vítám všechny pozměňovací návrhy. Je těžké vidět tam nějaké velké politické konflikty. Eh, v podstatě jde pouze o vyjasnění a konzistentnost. A jasnost si někdy žádá konzistentnost, která potom zaznění v souladu s jinými pozměňovacími návrhy. Takže v podstatě jde o technické e, úpravy, o porozumění tomu, co je potřeba. Mým cílem je dát k dispozici kompromisní návrhy zítra nebo možná pozítří, abych to nějak e, ujasnil a abych odstranil obavy těch, kterým něco nebylo jasné. Myslím si, že nejdůležitější je, aby všichni věděli, jaká ta hierarchie je. Když se podíváme na jednotlivé pozměňovací návrhy, tak jsou vzájemně poměrně blízké, nejsou tam navrhovány žádné velké změny. Nejprve pokud jde o příležitost mít různé systémy v národní legislativě, aby se nějakým způsobem ošetřilo, že některé členské státy už odpovídající legislativu mají. Tak eh, tady je mým cílem eh, povolit eh, rozdíly mezi členskými státy v ohledně no, v těch případech, kde už existuje předchozí legislativa. Pokud jde o grandfathering, o ukončení starého systému, začátek nového, tak tady je potřeba definovat nějaké společné porozumění. Hm, hm, hlavní i tady je hm, zjednat jistotu a předvídatelnost pro celý trh. Příští týden proběhne schůze stínových zpravodajů a tam si myslím, že se můžeme dohodnout na všech otázkách. A nemyslím si, že někdo bude zklamaný z výsledku, protože ty rozdíly v názorech nejsou nijak zásadní. Děkuji moc krát a děkuji za vaši práci. A doufám, že zklamaný tedy nikdo nebude a že hlasovat budeme moci včas na e, říjnové plenárce a pak může začít trialog, takže v tom jsem optimistický. Ale teď pan Silva Pereira za skupinu SD. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, kolegové a pane zpravodaji. Já bych nejprve chtěl připomenout, že naše frakce od samého začátku podporovala zrychlený postup Domníváme se, že tato legislativa je potřebná a že jde obecně správným směrem. Nicméně musíme diskutovat o této zprávě. Já vítám nový časový harmonogram diskuzí. A jakožto zpravodaj si myslím, že to, že máme 69 pozměňovacích návrhů, nutně neznamená, že nás čeká nějaká politická neschoda, kterou bychom nezvládli vyřešit. Vidíme tedy situaci optimisticky. Těšíme se na diskuze příští týden a ještě bych chtěl zdůraznit několik eh, zásadních bodů v pozměňovacích návrzích, které jsme předložili jménem naší frakce. Nejprve eh, je to eh, ten grandfathering, o kterém eh, hovořil zpravodaj. Je třeba dát trhu signál v tom smyslu, že grandfathering se bude týkat existujícího dluhu a že ten nebude započítáván do TILAK. Je důležité zavést grandfathering způsobilosti těchto nástrojů ještě před No, vznikem nových eh, předpisů. Potom eh, druhý bod se týká eh, té prvotní maturity. Domníváme se, že by to mělo být alespoň jeden rok a domníváme se, že způsobilost u nástrojů, jako je MREL, by měla být alespoň jeden rok a proto eh, nové pořadí v případě eh, insolvence by se mělo vztahovat pouze u nástrojů, které jsou způsobilé pro TELAC a MREL. Eh, třetí otázka se týká národní preference vkladů. Domníváme se, že tato směrnice by neměla eh, nijak vylučovat eh, národní preference, eh, neměly by to, nemělo by to vůbec ovlivňovat možnosti, aby některé vklady byly národním právem preferovány, bez ohledu na jejich pořadí a bez ohledu na jejich datum uskutečnění. Potom čtvrtá otázka se týká toho, zda by členský stát měl mít možnost jednat dříve, pokud si to přeje. Domníváme se, že by to mělo být umožněno. aby eh, ještě dříve zavedl eh, insolvenční pořadí eh, té nové třídy nepreferovaných dluhů. A konečně vstup v platnost. Domníváme se, že rychlý vstup v platnost by byl ku prospěchu věci a proto jsme pro období dvou měsíců pro vstup v platnost. Takže to byly hlavní body našich pozměňovacích návrhů a velice rádi budeme diskutovat s ostatními frakcemi v nejbližších dnech. Děkuji vám. Děkuji za ECR, pan Kamal. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji zpravodaji i ostatním zpravodajům. Myslím si, že dosavadní schůze byly konstruktivní a e, proběhly v duchu vzájemné spolupráce a nedošlo k žádným velkým neschodám. Má frakce do značné míry podporuje návrh komise a návrh zprávy pana Hekmarka, která chce zavést novou třídu nepreferovaných dluhů. Já jsem podal několik pozměňovacích návrhů, abych objasnil, že tento návrh by neměl nezáměrně e, si e, přiřadit některé případy domácímu právu, tak jako je to v případě MREL. Je důležité, abychom abychom poskytli právní jistotu, což si myslím, že je v souladu se záměrem zpravodaje a e, zajímalo by mě, co si o tom myslí e, ostatní frakce. Byl bych samozřejmě rád, kdyby to podpořili, ale kromě toho mě zajímá, co si o tom myslí Myslím si, že odstranit eh, možnost eh, emitovat dluhy pro eh, účely jiné než ty, které podléhají MREL, tak jak to požadují zelení, to je podle mě kontraproduktivní. Mě by zajímalo, jak to zelení odůvodňují. Pokud je o pozměňovací návrhy dalších skupin, tak to, aby úřady měly flexibilitu a mohly nastavovat vyšší úroveň v MREL, což by ale mělo být výjimka a ne pravidlo, tak tím by se ta pravidla velice roztříštila. Já bych patrně eh, souhlasil s implementačním obdobím 12 měsíců, ale to je jenom taková prvotní předběžná úvaha a stavím se skepticky k návrhům, které eh, požadují, aby eh, derivativní instrumenty se staly finančními pasivy. To by bylo problematické, protože by v tom byly, byly rozpory a e, já e, bych se rád vyhnul rozporům. E, právě tak bych se rád vyhnul obecné preferenci dluhů a to je několik mých myšlenek a já si velice rád vyslechnu komentáře ostatních stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji za Alde Thierry Cornier. Není tady? Nikdo z Alde? V tom případě GUE. Marisa Matias jménem Fabia de Maziho, kterému bychom měli gratulovat. Ten byl zvolen do Bundestagu. Gratulujeme Fabiovi a Marizo, máš slovo. Děkuji, Roberto. Já nejsem stínová zpravodajka, ale Fabio tady není, protože byl zvolen do německého Bundestagu, takže má velice pádný důvod, proč tu není. Já mu vyřídím, o čem jsme se tu bavili. Já se pokusím nějakým způsobem využít jeho poznámky a předat zpravodaji zprávu. Děkujeme zpravodaji za jeho konstruktivní přístup. Podali jsme několik málo důležitých pozměňovacích návrhů, které jsou zásadní pro to, aby záchranný režim byl udržitelnější. Eh, jak už jsme zmiňovali mnohokrát, domníváme se, že banky mají stále nedostatek kapitálu. Eh, v ideálním světě by stačilo eh, navýšit CT pro ty instituce, které jsou too big to fail a které mají potenciál vytvořit značné ekonomické otřesy v případě bankrotu. A e, nicméně nežijeme v ideálním světě a proto je zásadní, aby banky měly e, dostatek pasiv pro bail-in v případě, e, kdy to bude potřeba. Proto chceme nastavit jasnou hierarchii dluhu způsobilých pro bail-in a souhlasíme se s pravodajem, že v podstatě všechny dluhy by měly být způsobilé pro bail-in. Jak ale víte, to, je, to, se, snad, to se snadněji řekne, než udělá a všichni patrně víme, že tisk píše o investorech, kteří žalují eh, státní orgány, jako v případě Banko Popular, a eh, žádají kompenzaci. Eh, chceme proto, aby banky, investoři a daňoví poplatníci měli právní jistotu. Proto bychom byli rádi, kdyby všechny dluhové nástroje, které banky budou v budoucnu emitovat, byly zcela jasně podřízeny jiným pasivům. Kategorie preferovaných dluhů by se měla stát novým standardem dluhových nástrojů. Nesouhlasíme se zpravodajem v tom, že banky by měly mít možnost emitovat všechny typy dluhů, vzhledem k tomu, že to by vedlo pouze k, k nestransparentnosti a složitosti situace. Tak jako další frakce bychom byli neradi, kdyby byla smazána ta minimální maturita jednoho roku, tak jak to požaduje pozměňovací návrh 20. Kromě toho se domníváme, že takovýto dluh Eh, by neměl být prodáván nekvalifikovaným maloobchodním investorům, kteří by si je mohli snadno splést s bezpečnými eh, dluhovými vklady. Eh, a konečně se domníváme, že grandfathering by měl platit v případech, kdy členský stát si vybral alternativu k této subordinaci. A chceme se postarat o to, aby bail-in byl vymahatelný co nejdříve. A těšíme se na další diskuze se stínovým zpravodajem. Děkuji, pan Lambert. Předpokládám jménem pana Urtasuna. Jak jste to uhodl? Jak jste to uhodl, že jsem tady za Ernesta? Většinou jsem za Svena, ale za Ernesta to zvládnu taky, přestože moje španělština není tak dobrá. Tak já to přečtu. Co nejživěji, abych vás zaujal. A pokud vás to bude nudit, tak na mě mávněte, abych neuspal sám sebe. Tak eh, Gunare, zase já a ty, to už je dlouhá love story, jestli to můžu říct. Ne, neměl bych to asi říkat. Každopádně gratulujeme ti za úspěšné zesouladění s pozicí rady, eh, která povede k dohodě v prvním, v prvním čtení a za to, že se držíš standardu týla, eh, které my vítáme jako důležitý milník robustnějšího Bejlinového režimu. Máme eh, ještě tři body, které bychom chtěli eh, ti předložit. Eh, první z nich, já to sám možná nechápu, takže to radši přečtu. Je to založeno na stanovisku ECB a v podstatě na všechna neobchodovatelná pasiva by mělo být uvoleno preferenční pořadí, eh, které by odpovídalo eh, využívání eh, finančních aspektů. To je, myslím, v protikladu k tomu, co říkal Said. Je v podstatě potřeba nějakým způsobem eh, ošetřit bail-in, eh, aby byl udržitelnější a aby byla provedena eh, záchrana na základě rezolučního fondu, což čem, tomu se chceme vyhnout takovýmto situacím. Za druhé, chceme dokončit eh, hierarchii tím, že chceme, aby eh, všechny obchodovatelné dluhy eh, v budoucnu spadaly, nebo aby splňovaly kompatibilní standardy TILAC. Tomu já sám nerozumím, ale určitě mi to někdo vysvětlíte. A potom třetí bod, a tomu já rozumím. Je to v podstatě nová kategorie nástrojů, která se tu vytváří tím BRD a e, teď touto změnou e, hierarchie věřitelů. E, tento nástroj z hlediska MIFID by měl být definován jakožto komplexní nástroj, protože obsahuje doložku o ochraně investorů, kterou považujeme za naprosto nezbytnou. Domníváme se, že předpisy MIFID ohledně střetu zájmu by měly být vymáhány, pokud jde o prodej takovýchto nástrojů. Tak Tohle jsem měl říct za Ernesta. E, doufám, že jste ještě stále vzhůru a teď si myslím, že musíme nějak zabít čas do hlasování, že je to tak? Děkuji. Měli jsme i horší diskuze. Marko Vali. Ano, děkuji. Chci poděkovat taky Filipovi za tu trošku zábavy, kterou nám tady poskytl tedy, um, jak si um, <clears throat> naznačil dlouhodobý vztah s Gunarem. Každopádně nemáme žádný zásadní problém v této otázce, až na tu novou kategorii těch nepreferenčních, nepreferenčního seniorního dluhu. To by mohlo být poněkud riskantní. Nejen pro inst, samozřejmě pro instituční investory. Oni mohou vstupovat eh, do uh, rizikových investic, ale pokud jde třeba o penzijní fondy, tak tam mě to znepokuje více, protože to je výhrada, kterou jsme již vyjádřili, která se dostala i do našeho pozměňovacího návrhu. Je to také součástí debaty ohledně BRRD, která nás čeká v nadcházejících měsících. Máme řadu různých výhrad a, a obav ohledně toho, jak by to zapadalo do toho, co jsme dělali v posledním legislativním období. se hovořilo tedy o riziku v důsledku toho, že neexistuje žádné, žádná jednoznačná definice bankovní služby. Tolik, co bych tomu zatím řekl. Děkuji a slovo dostává pan Zany. Ano, děkuji. Já to projdu jen velmi rychle. Počkáme si pak na tu podrobnější debatu. Ale jen jako schrnutí Myslím, že bych mohl projít ty naše pozměňovací návrhy. Máme tu tři základní cíle. Jednak chceme pochopitelně překlenout ty mezery v eh, BRD, do toho, abychom vytvořili jakousi jakýsi nárazník, nárazníkový nástroj pro instituční investory – aby existovala lepší ochrana těch eh, nezajištěných eh, dluhopisů a dalších nástrojů, na které by se mohl vztahovat bail-in, to znamená, abychom lépe chránili vklady občanů. Dále jsou tu některé ty eh, subordinované nástroje, které jsou riskantnější jsou to ty nezajištěné dluhopisy. A to mohou být opravdu, být opravdu riskové, eh, rizikové investice pro běžné eh, investory, maloinvestory. Takže to bychom pak museli zakázat ještě rizikovější aktiva, jako třeba akcie. Ale tento nástroj souvisí s MIFIDem 2 a myslím, že bychom neměli hovořit pouze o vhodnosti takového eh, prodeje, ale také eh, ohledně by, nás, by jsme měli mít na srdci rizikový profil toho daného investora. ten zprostředkovatel by neměl mít právo prodat ten dluhový nástroj v případě, že ten rizikový profil nebude odpovídat. Myslím, že je také důležité, aby ta maturita ta, ta, těch, těch dluhopisů byl, byla rok, aby se zaručila stabilita dalších, eh, dalších těch eh, eh, aspektů. jako aby instituce měly určitou jistotu při plnění eh, legislativních norm, Čili chceme dále ještě pracovat na kompromisních návrzích. Děkuji. Zástupce komise, prosím velmi stručně, myslím, že užitečné si vyslechnout také váš názor a nyní máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi říci, že se díváme velice pozitivně na tu práci, která byla, která byla odvedena zatím v radě. Trilaterální diskuze. Chcete, abych zareagoval na některé návrhy? Konkrétní návrhy? Ano, takže já bych vyjasnil několik věcí z perspektivy návrhu. Nejprve je preference vkladů. Ten návrh má velmi specifickou, specifický sled eh, kategorizaci těch dluhových nástrojů seniorní dluh na prvním místě. A taková hierarchie je nezbytná, abychom měli, mohli účinným způsobem řeš, řešit standardy e, eh, eh, týlaku a abychom věděli, jak postupovat v případě bailinu. Na preference vkladatelů to jsme zatím neřešili. To je mnohem komplexnější otázka, která se ještě vyžádá vyhodnocení dopadů a podrobné zvážení pro a proti. Protože, jak víme, některé bankovní a obchodní modely se opírají na korporátní vklady při plnění eh, těch požadavků. Takže jsme chtěli rychle projít tu hierarchizaci eh, insolvence počínaje eh, seniorním dluhem. A pak to možná v celé vtělit do možná nového návrhu po té, co posoudíme ta pro a proti. Pokud jde o ochranu investora, tak i v tomto případě ten náš návrh je o eh, hierarchii Jistě, že ochrana investora je důležitým úhlem pohledu. Teď máme určitá stávající pravidla MIFIDu, ta jsou dostatečně silná a měli bychom se zaměřovat na vymáhání těchto pravidel spíš než um, je pozměňovat. My jsme zatím neměli silné argumenty, tomu, abychom zapracovávali eh, nějaké specifické návrhy. Ale kromě jednoho, a to je e, zveřejňování rizik ve vztahu k nástroji, který je způsobilý k MRL a k TELAKu. Toto platí obecně, pokud jde o ty návrhy ke způsobilosti. No a dále eh, je, jsou tu ty, je, je tu ten systém postupného eh, ukončování, eh, grandfathering, kdy to je něco, co nemáme v tom návrhu zatím, ale jsme ochotni o tom diskutovat a dospět k nějakému řešení. To je zatím vše. Pokud máte nějaké specifické otázky, tak já na ně velmi rád odpovím. Děkuji. A konečně dostává slovo zpravodaj. Děkuji velmi stručně svému příteli Filipovi, který mě teď ani neposlouchá, bych řekl toto. Zdá se, že jsme se odcizili. Ale jde zkrátka o eh, sledování té linie a logiky BRD. Snažíme se dokončit, eh, dotáhnout tuto hierarchii. Za další, myslím, že je jasné, že ty doložky o grandfathering jsou eh, důležité je důležité, abychom byli co nejblíže radě, aby byl možný ten fast track, ale ne, nemá cenu hledat pouze nějaká technická řeč, řešení sama pro sebe. A až bude ta nová insolvenční třída, tak eh, samozřejmě pokud tam není ta dostatečná maturita, tak se neplní požadavky TILAKu, ale přesto může přicházet v úvahu eh, Bailin. Takže ECB rovněž trvá na tom, aby tu zůstal tento požadavek jednoho roku, ale když se nebudou plnit požadavky Tylaku po dobu jednoho roku, ale přitom ten nástroj bude stále spadat do bailinu, tak je to složité. Doufám, že nakonec dospějeme k nějaké dohodě. Ale děkuji za úvahy od tohoto, členů tohoto výboru a stínových zpravodajů. Děkuji. Stanovíme eh, datum pro hlasování, tak aby bylo co nejdřív. S tím, že tu bude obecný závazek, aby příslušné, eh, aby se to ohlásilo v, eh, na říjen a s tím, že samozřejmě to nesmí jít na újmu jakýchkoliv výsad eh, poslanců, možnosti toho urychleného řešení. To si mohou určit svobodně poslanci tohoto výboru a tomu nemůžeme nějak předjímat. A s tím jdeme na hlasování první řadě vás chci požádat o test. Zahajuji testovací hlasování. Uh, so the vote is closed. Konec hlasování. Tak, to vypadá dobře. Takže budeme hlasovat o mém návrhu stanoviska na téma přizpůsobení několika právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou článku 290 291 SFEU. Jak víte, přijali jsme konkrétní proceduru a neobdrželi jsme žádné pozměňovací návrhy. Nicméně musíme dohlasovat ty od zpravodaje. Takže to máme seskupeno do určitých bloků, takže nejprve blokové hlasování A, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Blok B, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Blok C, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Blok D, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Blok E, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. F, pro, proti, zdržel se, přijato. G, pro, proti, zdržel se. Přijato. H pro, proti, zdržel se přijato, I pro, proti, zdržel se, přijato, J pro, proti, zdržel se, přijato, K pro, proti, zdržel se, přijato, L pro, proti, zdržel se, přijato, M pro, proti, zdržel se, přijato, Teď hlasujeme o návrhu komise v pozměněné podobě. Jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. 46 hlasů pro, jeden proti, dva se zdrželi. Děkuji. A samozřejmě Předpokládám, že i všechny mé budoucí pozměňovací návrhy budou vámi schváleny tak rychle a bez e, jakýchkoliv intervencí. Pane předsedo, já jsem nechtěl intervenovat při hlasování, ale říkám si, zda třeba pro příště bychom mohli hlasovat o bloku bloků. Třeba by to bylo ještě rychlejší. Ano, to zvážíme. Eh, samozřejmě, my jsme, vzhledem k tomu, že jsme mluvili o různých právních aktech, mysleli, že to takto rozděleno bude lepší, ale No, to víte, na druhou stranu mohli jsme také hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, takže buďme spokojeni s tím, co máme. Pro příště zvážíme ty bloky bloků, jak říkáte. Fajn, takže děkuji. A teď návrh stanoviska Marisa Matias, boj proti nerovnostem jako prostředek podpoře vytváření pracovních míst a růstu. Kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Návrh 42 pro. Proti zdržel se. Zamítnuto 45 pro. Proti zdržel se. Zamítnuto 46 pro. Proti zdržel se. Zamítnuto 47 pro. Proti kontrola 47. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 48 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 55 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 57 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto kompromis 6 pro, proti, zdržel se. Přijato návrh 64 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 65 stažena, kompromis 7 pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis 8 pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis 1 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 13 pro, proti, z kontrola, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 14 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 15 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 16 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se. Přijato návrh 24 pro, ano, 24, ano. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto návrh 27 pro, proti zdržel se. Přijato 28 pro, proti zdržel se. Přijato 29 pro, proti. To je, myslím, zamítnuto, ale raději kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Bez ohledu na vaše milá slova byli všichni proti vám. Návrh 30 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 31 pro, proti, zdržel se. Vy jste byli pro EPP na 31, tak kontrola 31 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. A teď hlasujeme o pozměněném textu jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 39 pro, 9 proti, 1 se zdržel. Přijato blahopřeji paní navrhovatelce. Takže eh, tím končím schůzi. Příští schůze proběhne 9. října eh, od 3 hodin do půl sedmé odpoledne a 10. října dopoledne a odpoledne. Děkuji.